Okay. Dear colleagues. Kolegové, zahájíme zasedání. Jsme u bodu 21. A jde o nové metodice ochrany před dumpingovým dovozem subvencovaných výrobků a dovozem subvencovaných výrobků ze třetích zemí. Toto je skutečně důležitá součást naší legislativy, protože vezmeme-li v úvahu eh, celosvětovou situaci v obchodě, kdy se na trh dostává čím dál tím více dotovaných výrobků, je pro nás jako Evropskou unii důležité chránit si svůj průmysl. Proto už další dobu žádáme komisi, aby předložila eh, na, eh, tedy návrh, protože eh, je tady zejména jedna velká země, která už 15 let je v procesu přistoupení k VTO je zdrojem problému a komise tedy měla dost času eh, reflektovat eh, tuto situaci v podobě návrhu. Takový návrh konečně máme a eh, bohužel tato legislativa je, je předmětem různých útoků, stále ještě nefunguje. Měli jsme kolo VTO v Ženevě, E, kde se tedy jedná s Čínou. A pak máme ještě další členy VTO, e, kteří e, jakoby tedy ty čínské požadavky podporují, to je Indonésie, Rada pro spolupráci v Perském zálivu, taktéž Rusko. Jde tedy o skutečně politicky citlivou legislativu což si uvědomila také rada, která včera si schválila mandát pro jednání s parlamentem. Bylo to eh, eh, poněkud eh, rychlejší než v případě toho modernizačního balíčku, kde trvalo tři roky, než se rada propracovala ke společnému stanovisku. A to je vlastně také důvod, proč jsem dnes pozval radu, aby nám prezentovala svoji pozici, ale samozřejmě až v návaznosti na naše vlastní reflexe. No a my začneme eh, naším zpravodajem panem Ciku. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a podporuji také úvodní poznámky. Zmiňujete eh, základní aspekty, které musíme zvážit a Musíme si uvědomit také situaci z 9. listopadu 2016, kdy Evropská komise navrhla dokument 351 z roku 2016, která, který se věnuje standardní metodice v antidumpingu a opatřeních proti dotacím. Musíme diskutovat o nových nástrojích pro obranu obchodu, takzvaných TDI, které se projednávají v trialozích eh, mezi evropskými institucemi. Snažíme se dosáhnout neutrality, ale máme také některé tržní ekonomiky, které tyto podmínky nesplňují. A musíme samozřejmě uvažovat o tom, jak lze tyto, zá, tyto podmínky vymáhat od všech členů VTO. V každém případě nechceme narušovat trhy cenovým fixingem. A proto vždycky uvažujeme o těch členských státech, které eh, požadavky plní a které ne. Máme také situace eh, ekonomik, které jsou podobné tržním ekonomikám, ale zcela jimi nejsou. Eh, když si uvědomíme například článek 15 čínského postupu při vstupu do VTO, kde byly uplatňovány poplatky a cla, které se uplatňovaly vůči zemi, která nebyla shledána tržní ekonomikou. Konkrétně odstavec 15a přístupového protokolu pro Čínu požadovala také konzultace s Evropskou unii v souvislosti s některými ustanoveními právních předpisů Unie kde se stanoví normální hodnoty pro tzv. NME, tedy zemí, které nejsou tržními ekonomikami. A v březnu letošního roku eh, se Čína rozhodla eh, soudit s Evropskou unii. A když se návrh objevil a tak samozřejmě reakcí občanskou společnost, občanské společnosti a také parlamentu byly velké pochybnosti, velká nejistota. A tyto reakce byly zcela pochopitelné, zcela legitimní. Ale uvědomujeme si, že musíme chápat to, že v zájmu schody s mezinárodními závazky máme tedy jakožto členové VTO také povinnosti a současně k tomuto dochází ve chvíli, která je strategicky poměrně složitá a náš průmysl je ovlivněn bezprecedentními hospodářskými problémy ve světovém měřítku a proto jako prioritu vnímáme zvážit toto dohloubky, abychom mohli s vámi eh, diskutovat také s představiteli průmyslu, průmyslových konfederací, asociací, eh, aby mohli diskutovat o svých zkušenostech, kompetencích a kapacitě, schopnosti hájit systém, který je velmi často penalizoval v minulosti. Ale zároveň musíme také diskutovat s americkými partnery. Já bych se rád ujal komparativní analýzy jejich systému také, protože právě toto by mohlo být referenčním modelem když usilujeme o vytvoření záruk, můžeme eh, přemýšlet o tom, jaké záruky jsou k dispozici americkému průmyslu. Kolegové zde zmínili celou řadu eh, evropských hlavních měst, kdy se budu moci setkat eh, s představiteli jednotlivých sektorů v členských státech, zvláště těch, kterých se dotkl dumping, ocely, keramiky, solárních panelů, cementu a dalších. A návrh, který vám dnes předkládám, považuji za užitečný k tomu, abychom splnili tři cíle. Jednak chránit a hájit evropský průmysl, A máme také Junkrovu pozici ke strategii 2020, ale měli bychom se stát také lídry v oblasti těchto tržních postupů, ale zároveň vidíme protekcionistický přístup Trumpa, co se děje s Brexitem, vidíme zde také tendenci ke konfrontacím Eh, vidíme situaci odchodu Velké Británie. A jsme tedy ve velmi citlivé oblasti z politického i právního hlediska. Proto musíme zachovat eh, postavení našeho průmyslu co nejlépe a zároveň Eh, musíme věnovat pozornost situaci jinde, třeba Čína a spousta zemí sdílí naše obavy. A měli bychom také sledovat jejich reakci na takové návrhy. A z právního hlediska musí být náš návrh v souladu s povinnostmi vůči VTO, k kterým jsme se zavázali Musíme tedy postupovat ku předu vyváženým způsobem a také obezřetně. Ale naše úloha zde v Evropském parlamentu je velmi důležitá. A když uvažuji o dokumentu komise, tak ten odkazuje na názor parlamentu co do statutu Číny, tak jak byl vyjádřen loni v květnu. Možná je to také eh, vhodné místo k tomu, abychom připomněli, že my jsme zákonodárci, že jsme důležitou součástí systému, že máme specifickou úlohu a nechceme se této úlohy v žádném případě vzdát, nechceme ani její část přenechat jiným. Musíme se zaměřit na metodiku, základní aspekty, které nám zajistí jednak náležitou integraci, které nám umožní také ocenit práci komise, ale uvědomme si, dochází k výraznému narušení rovných podmínek na trhu. Uvědomme si, jakou úlohu zde bude parlament sehrávat. A myslím si spolu s kolegy, s nimiž jsem o tom diskutoval, diskutoval jsem se zpravodaji napříč politickým spektrem na půdě Evropského parlamentu, že musíme znovu obnovit rovnováhu. Když to vnímáme trošku skepticky, měli bychom se snažit eh, také vnímat Čínu také jako tržní ekonomiku, nejenom jako netržní. A měli bychom také zajistit, eh, aby případě, že dojde k narušení podmínek nebo nesplnění podmínek, abychom měli tedy oddělený seznam těchto porušení tržních zásad, které trh narušují, abychom vytvořili právní a technické cesty pro různé země, včetně Číny, abych se mohli vrátit k argumentaci, zda Čína je tržní ekonomikou nebo není. A měli bychom zvažovat situaci sektorů, kde naše společnosti eh, potřebují ochrana cla. Tady mám na mysli především situaci, kdy ceny a vnitřní náklady netvoří rozumný základ pro eh, stanovení regulérní hodnoty zboží. Hovoříme zde o podstatném narušení, protože přesně to eh, pak umožní využít naši novou metodiku. Měli bychom posílit body 2, 6a a b. To považuji za zásadní, abychom určili přítomnost takových narušení trhu a celá nezbytně potřebujeme transparentní právo obchodních společností a pokud tomu tak nebude, tak ani mzdy nebudou výsledkem kolektivního vyjednávání. A Nyní, co se týká zprávy, tak tu vnímám jako samotný základ pro nařízení, protože pomáhá vytvářet eh, koncepci důkazního břemene a také eh, schopnost hájit průmysl. Proto je důležité, aby toto bylo možné využít v situaci, kdy nelze rozhodovat, kdy tedy zpráva musí být musí mít obsažen také povinný aspekt popis situace v dané zemi a samotný sektor. Nechci tam mít jenom obecná vyjádření. Myslím si, že by to mělo být naprosto specifické pro sektory v některých zemích, tak abychom se mohli seznámit se situaci eh, v našich zemích, ale také v dalších vyvážejících zemích. A pak máme návrh zprávy, můžeme uvažovat o jednotlivých fázích abychom viděli, jakým způsobem můžeme ovlivňovat další vývoj. Uvědomujeme si, že návrh komise je v současné chvíli um, formulován tak, že náš průmysl by nenesl žádnou zátěž žádné břemeno, pokud je potřeba poskytnout důkladný podkladový materiál, důkazní materiál a když vyjdeme ze znění článku 2 B1, tak zpráva samotná je dokladem pro určení standardní hodnoty podle nové metodiky a neměli bychom uvalovat žádnou další zátěž pro průmysl, žádný další eh, poplatek by neměl být uvalován na bedra našeho průmyslu, je tedy na komisi, aby nám dala přesný obrázek o situaci v různých sektorech, v různých zemích, aby určila, do jaké míry je trh narušen a to je velmi důležité, protože díky tomu bude možné chránit náš průmyslový systém a tím způsobem se budeme moci také odsunout od pozice USA a vytvořit takový systém, který nerozlišuje mezi zeměmi, které mají status tržní ekonomiky a těmi, které ji nemají. Zpráva samotná by potom byla základem pro vyvinění nebo pro stažení povinnosti nést důkazní břemeno pro náš průmysl. Samozřejmě jsou to velice citlivé otázky, eh, tak bych se ještě vrátil k úloze parlamentu. A myslím si, že právě ta musí být uznána a konsolidována za těchto okolností. A když uvažujeme o článku 2.6 a C jsou tam také pozměňovací návrhy, které jsem sám předložil. Parlament by totiž měl být garantem zájmu evropského průmyslu, jednat v zájmu eh, spotřebitelů v EU. To je hlavním smyslem mého pozměňovacího názoru, návrhu. A pokud dojde ke změně okolností v konkrétní zemi nebo v sektoru, tak parlament bude muset zprávu aktualizovat ve světle nových skutečností. A máme zde také problematiku Máme tam problematiku grandfathering a přechodu ze starší verze textu k nové a Eh, samozřejmě o tom ještě budeme dále diskutovat. Já bych také komisi rád zmínil, že pokud se situace vyvážejících zemí fakticky nezmění, tak než eh, dojdete k závěru, že celá poplatky nejsou na místě, budeme používat starou metodiku. A ta si myslím, že by měla zůstat beze změny, protože dává průběžně možnost našemu průmyslu, aby nadále přežíval v nadcházejících měsících a letech se zárukami, které potřebuje. A samozřejmě chci poděkovat také všem kolegům za to, jak přispěli k této složce. Ještě nás čeká spousta práce a těším se na vaše názory intensive work. Mnohokrát děkuji za vaši intenzivní práci. A teď nám trochu času zbývá na diskusi, protože si chceme vyslechnout reakci jak komise, tak rady. Navrhuji dvě a půl minuty pro každého a pochopitelně začnu s tím novými zpravodaj Emanuel Nues SND. Děkuji. Pan zpravodaj má naprostou pravdu, když zde zmiňoval úlohu parlamentu. Já si myslím, že tady musíme být velmi obezřetní a také do jisté míry tvrdí, důslední, abychom vždycky laťku posadili dostatečně vysoko, protože když se podíváme nejenom na návrh komise, ale také na to, jak se vyvíjí eh, situace vyjednávání s radou, problém je, když je nedostatek ambicí Evropa, a většina našich partnerů USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Brazílie, Ehm, se eh, eh, snažili najít systém, který by je chránil, především chránil jejich průmysl. To je obtíž, eh, před kterou stojíme a to musíme dnes řešit vztah s Čínu. A důležité je, aby všichni v Evropském parlamentu také přispěli k tomu, abychom společně nalezli řešení, konsenzus, ale současně je nezbytná dělost a také jakýsi pevný postoj, protože zatím v Evropu dostatečně nechráníme Eh, samozřejmě je škoda, že se musíme opět vrátit eh, k tomuto rozlišení mezi tržní a netržní ekonomikou. Eh, v každém případě je podstatné, abychom metodiku antidumpingu do budoucna zlepšili. Já to projdu velmi rychle, protože mě požád, jste mě požádali. Nejpraktičtější věc je, že text se nevěnuje problematice přenosu důkazního břemene protože to se vrací opět k Číňanům. Ehm, a Další problém, jak to tady pan zpravodaj zdůraznil, je, že zpráva má vytvořit nový systém, ale pokud zatím nemáme nový systém, tak nová metodika je nepoužitelná. A musíme být také velice nároční, co se týče kvality a strukturování zprávy. Já si myslím, že stačí také aktivovat nestandardní metodiku, ehm, ale samo o sobě to není všechno. A Zároveň, když vidíme podstatná narušení trhu, já bych to tady vnímal trošku spektit, skepticky ale eh, proč bychom tam nemohli přidat eh, určitá kritéria, kritérie, která používají třeba v Americe nebo jinde, ale také sociální kritéria, kritéria životního prostředí a také za třetí eh, bychom měli předvídat určitý mechanismus sankcí v případě nespolupráce na straně vývozce kdy ne, a tady je problém, pokud komise na to nemá postupy, eh, když bychom um, diskutovali o best available, jak to mají uh, ve Spojených státech amerických. A pak malá střední a a střední podniky. S těmi bychom neměli nakládat stejně jako s velkými společnostmi, protože jsou křehčí, zranitelnější, zvláště v dumpingové situaci. Eh, já si myslím, že se nám podaří jednak najít koncensus, měli bychom laťku eh, nastavit trošku výš, a to jak vůči radě, tak vůči komisi. A jedině tak uspějeme. Děkuji. E Děkuji, pan Lunes. Děkuji zpravodaji za návrh stanoviska, který, které je inkluzivní. Myslím si, že je to dobrý základ, díky kterému můžeme toto téma rozpracovat. Myslím si, že tady panuje schoda, že bychom měli pracovat na platformě rovnoceného a spravedlivého trhu. Měli bychom zajistit efektivitu antidumpingu podle pravidel VTO, už jak už bylo zmíněno, jak už tady bylo rovněž zmíněno. Obsah je víc než načasování, čili kvalita, kvalita nařízení má přednost. Souhlasíme s třemi hlavními cíly zpravodaje, takže nová metodologie pro vypočítávání dumpingových kalkulací, také, že nástroj by měl být efektivnější v boji proti dumpingu a také, že další břemeno by nemělo padat na naše podniky, to tady také padlo. Také několik věcí ohledně uh, Eh, významné distorse. Eh, zpravodaj eh, jasně nastěňuje, jak faktory produkční metody budou uplatněny, také v případě velkého porušení bychom měli pokračovat a automaticky s uplatněním tržních cen a podobně. Pokud jde o zprávu, ano, komise vydá zprávu, pokud takováto porušení budou eh, nalezena. Eh, také tady máme otázky související s s monitorováním tohoto procesu. Nevíme, jak to bude fungovat. Nejsme tím eh, přesvědčeni. Myslíme, že je to založeno na faktických aspektech, takže jakou roli tady bude sehrát parlament, nevíme. Navíc tady máme další návrh Spravodaj také požádal o jakousi předběžnou zprávu. Myslím, že tyto zprávy by měly být povinné pro ty země, kde komise už hodnocení v minulosti prováděla. Všichni uh, uvažujeme o Číně, ale to platí i pro Armeny a podobně. Také důkazní břemeno mohu pouze zopakovat, co říkal kolega z SAD. Měli bychom být opatrní a prozřetelní v tomto případě, v tomto mechanismu. Důkazní eh, břemeno bude na druhé straně, měli bychom být adaptivní abychom moc neutrpěli americký systém. Už se o tom mluvilo. Bylo by dobré si vyslechnout něco o tom, co si o tom myslí o zpravodaj pan Lansdorf. Děkuji, budu mluvit jménem pana Landsdorfa, ale pak nakonec se vyjádřím i za sebe, takže prosím, buďte eh, poněkud velkorysejší s tím časem, protože budu mluvit za dvě osoby. Pan Langsdorf děkuje zpravodaji za ambiciozní načasování této důležité problematiky, abychom skončili do leta. Nesmíme také za druhé zapomínat, jaký je hlavní cíl řešit eh, právní aspekty vyplývající ze zákonu VTO tak, aby byl, existovala plná schoda, aby Evropská unie mohla přistoupit k efektivním krokům proti dumpingovým praktikám a za třetí nevytvářet další břemeno pro náš průmysl. Pan Langsdorf se také domnívá, že stanovisko je velice solidní v prvním návrhu, nicméně je uh, tady ještě hodně práce. A konkrétně je rád, že tady je nevyčerpávající seznam kritérií. Tento seznam musí být otevřený, aby Evropská komise mohla zajistit efektivní ochranu našeho průmyslového sektoru, aniž by musela uzavří, uzavírat otevřený trh. Ale měli bychom se podívat na konkrétní detaily. Nemyslím si, že absence bankrotního režimu vypovídá něco o tržní ekonomice. Z našeho hlediska také není třeba eh, zmiňovat explicitně ceny a benchmark Evropské unie, protože ty už jsou zahrnuty v mezinárodní definici. Také nevíme, proč pro přijetí musíme přijímat sektorové zprávy jednotlivých zemí před přijetím tohoto nařízení. Totiž bude proces protahovat a je to nebezpečné. To znamená, že je neodpovědné neinformovat podniky v Evropské unii o ochraně, kterou sektor poskytuje zvláště v oblastech, které podléhají dumpingu. Proto je dobré najít um, právně odolné řešení včas. Pokud jde o konzultace s průmyslem posílení eh, pozice hlavních zainteresovaných stan, podle článku 2.6c už strany mohou komentovat a překládat zprávy, nicméně musí to být zprávy objektivní, a navíc si ceníme toho, že parlament by měl monitorovat proces vypracování zpráv, ale vzhledem k odděleným pravomocem si nemyslíme, že parlament by měl být roli v tom, že by si vyžádal aktualizace konkrétních uh, zpráv. Dvouleté období není podle nás dobré, protože to by znamenalo diskusy každých 24 měsíců. Povinnost aktualizovat zprávu, pokud by se okolnosti eh, změnily, už jsou zahrnuty. Já jsem vás požádala ještě o čas poté. Skutečně nám ale dochází čas, takže eh, ještě jednu minutu. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já eh, také zastupuji kolegu, eh, který je eh, naším zpravodajem. A poněvadž máme málo času a nemůžeme jít do podrobností, chci říci pouze tři body. Za prvé, myslím si, že toto patří k celému celé sadě našich nástrojů a proto eh, vítám přístup komise, který chce obecně eh, prosazovat eh, rámec pro pracovní vztahy, také ochranu životního prostředí spolu s těmi hlavními věcmi, jako je obchod. Prostě, že to bere jako balíček sociální dumping, ekologický dumping, toto všechno je třeba sledovat. Také hovoříme o legislativě, eh, kde se musí brát v úvahu eh, různé pohledy na fungování ekonomiky. Eh, když se podíváme na Čínu, tak jak to vidí pan zpravodaj, tak tady vidíme jinou definici tržního hospodářství, než je ta definice naše. My tedy ve srovnání eh, všem přesto potřebujeme, aby naše trhy fungovaly i tak, jak jsme zvykli. Máme otázky pracovního práva, a sociální otázky, to samozřejmě musí odpovídat pravidlům VTO, tak abychom se mohli také chránit. Dále musíme e, naše výdobytky dlouhodobě bránit e, před dumpingem a to, co se e, říká ve zprávě o mzdovém vyjednávání, Tady musíme, eh, myslím, eh, stát za těmi formulacemi ve zprávě, které jsou správné, eh, protože nejde jenom o to, aby si ho mohli dohodnout sociální partneři, ale zároveň o garanci minimálních mest. Takže tomu tedy odpovídá návrh komise. To je jeden příklad. Nebo energetická politika. Zde také eh, u nás se zasahuje do cenotvorby mm, a to znamená, že i eh, tyto eh, oblasti je třeba bránit. Takže skutečně bude třeba ještě další konzultací se stínovým zpravodají a s panem zpravodajem a tak, aby prostě ty návrhy jak ze strany komise, tak zpravodaje byly jednoduše a prostě moderní. Děkuji a blahopřeji zpravodaji, který výrazně zdokonalil návrh komise eh, především problematice automatické eh, alternativní metodiky, a dalších směrů. A všechno to bylo změnou k lepšímu, protože máme určitou společnou obchodní politiku, ale eh, tam, kde chybí průmyslová politika, není tam také dostatečná společná obchodní diplomacie, strategie a podobně. Proto je důležité pracovat na nástrojích, eh, které nás obchodně hájí, abychom vytvořili také společnou strategii pro obchod, zvláště tváří v tvář dumpingu tváří v tvář Číně, eh, kde je nekalá konkurence z hlediska třeba fotovoltaických článků a další, eh, bychom se měli zaměřit situaci v Evropě a nedělat věci, které by byly katastrofální pro eh, image Evropy, ale také konkrétně pro naše pracující, zvláště v průmyslu a pro naše občany. A proto je podstatné, abychom byli ambiciozní a tady bych rád také zmínil ehm, takové cvičení, které probíhá v souvislosti s nástroji eh, obchodní eh, obhajoby. A cokoliv se týká eh, životního prostředí, by měl, mohlo ovlivnit cenu výrobku. to je samozřejmě jasné, a tyto nástroje pro obchodní obhajů, konkrétně v metalurgii a další, eh, si musíme uvědomit, že musíme respektovat práci odborů. Eh, odbory by měly být také stejně jako představitele průmyslu konzultováni ze strany komise i parlamentu. Zcela jistě právě je mezi těmi zainteresovanými stranami, musí být zapojeny také odbory. To je eh, naprosto jasné, protože ty mají důležitou úlohu pro záchranu evropského průmyslu. A také musíme pracovat eh, jak už tady bylo řečeno, na povinnostech vývozců. A to tady správně zaznělo je důležité ještě zvýšit úroveň ambicí vůči komisi, vůči radě, protože kdykoliv diskutujeme o Evropě, tak vždycky je naprostým imperativem, abychom chránili náš průmysl, naše pracující a naše občany. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Zcela souhlasím se zpravodajem v dvou hlavních věcech lepší pochopení hlavních distorzí a za druhé významu postupů s tím souvisejících. A ještě pár věcí k tomu, co podle mě chybí. Musíme mít jistotu, aby metodologie byla uplatnitelná i na země jiné než Čína, protože víte, že pokud jde o suroviny, tak tam dochází k velkým distorzím po celém světě. Komise Eh, v minulosti uplatňovala konkrétní známé postupy nahrazovat je tržními hodnotami, to ovšem napadá VTO, takže komise musí mít eh, k dispozici nástroj, který tuto situaci řeší, aby tato metodologie byla uplatnitelná v daných případech. A já bych Eh, ale se nejprve vrátil ke zprávě. Myslím si, že návrh komise je založen na potřebě flexibility. Vím, z čeho komise vychází. Ať už se tedy uplatní metodologie jakákoliv, aby Evropská unie neprohrávala případy u eh, VTO, což by znamenalo změnu ve antidumpingové legislativy. Abychom neprohráli takovéto případy, musíme mít flexibilní úpravy, aby panely VTO nedošly k závěru, že naše zákony jsou nelegální. Nicméně, pokud dáme komisi náležitou pružnost a neomezíme jejich eh, možnosti, neposílíme jejich situaci u VTO. Čili otázka je, budeme věřit komise, že jakmile jí dáme flexibility, že určí situaci správně a nalézne případné distorze v Číně i jinde. Musíme plánovat dlouhodobě a nemůžeme nechat prostor pro interpretaci. Pokud jde o vážné distorze, tak bychom měli mít možná ilustrativní seznam, jak už říkal pan Čeku, ale tento seznam nesmí být výlučný. To znamená, že musíme zachovat určitou míru flexibility. Pokud jde o zprávy, souhlasím se pravodajem. Je třeba, aby parlament nad tím měl určitý dohled, abychom měli řádnou eh, výměnu názorů se zainteresovanými stranami. Pan Prust. Pane předsedo, já bych také rád poděkoval panu zpravodaji za kvalitní práci, kvalitní pozměvací návrhy. Také bych mu chtěl poděkovat za jednu věc, což nebylo vůbec jednoduché, nalézt pozici kompromisu v definici závažných narušení trhu, protože to je předmětem našich obav a důležité je také eh, pracovat s kritérii na statusu eh, tržní ekonomiky. To je důležité a ve zprávě je také důležité eh, zdůraznit, to už tedy zaznělo, eh, jak definovat úlohu evropského průmyslu. To se musí do textu také dostat. Já k tomu ještě nabídnu některé doporučení, jak zpřesnit některé body, konkrétně u malých a středních podniků. Tam sdílím obavy eh, našeho kolegy Morela. Ehm, protože musíme celé jistě chránit eh, průmyslové podniky a tady v tomto je to důležité kritérium. Ale také pozměňovací návrhy, které usilují o pozici kompromisu mezi na jedné straně nezbytnou flexibilitou, kterou musíme dát eh, komisi pro Eh, hájení zájmů evropského průmyslu, ale na straně druhé, eh, a tady, eh, abychom se nestali tady nějakou továrnu plynárnu, kterou nedokážeme již kontrolovat, která se nám vymkne z rukou. A Ehm, máme tedy novou metodiku, kterou potřebujeme, to znamená odklon od starých cest a ptáme se tedy, jaké prostředky máme k tomu, eh, aby eh, se nové nástroje staly nástroji účinnými, efektivními a s novou metodikou nástrojů pro eh, ochranu obchodu, jakým způsobem tím ovlivnit celou situaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit opravdu velmi stručně. Myslím si, že musíme dosáhnout maximální efektivity stávající antidumpingové legislativy, která musí zajistit lepší ochranu pro průmysl v Evropské unii. Za třetí, kompatibilitu s pravidly VTO, ta je zásadní, takže vítám návrh zprávy zpravodaje, ale mám dvě připomínky. V prvé řadě myslím si, jak už říkali kolegové z EKR a SAD, aby důkazní břemeno nebylo na evropských podnicích. Dejme tomu informace ve zprávě komise by měly být použity jako přímé důkazy. Za druhé, při závažném narušení bychom měli také věnovat eh, pozornost narušení pro každý faktor výroby. Dále otázka eh, provázanosti s panelem VTO, jak jsme schopni ho monitorovat a, a jak je možné monitorovat jeho potenciální vliv na novou legislativu a také na zpravodaje. Mluvil jste o návaznosti na legislativu USA. To je zajímavý nápad. Mě by zajímalo, jak daleko můžete jít. Mluvil jste o komparativních studiích, takže jak daleko? Pan Ferron? No, eh, Děkuji vám. Je to eh, zpráva, která je skutečně zásadní eh, pro stínového, stínový zpravodaj tady nemůže být, bohužel. A on je také koordinátorem naší skupiny. A tento text vnímám jako výrazné zdokonalení legislativního návrhu, který původně byl velice e, s řadou mezer a problematický. Spravodaj e, nabídl větší efektivnost v ochraně našich podniků. To je velmi důležité a důležité je mít konkrétně účinné nástroje pro malé střední podniky, které by chránili konkrétně protokol o přistoupení Číny k VTO. To jsou věci, které hájíme, ale Číňané jsou podstatně agresivní efektivnější než my eh, a eh, využívají pravidel tržní ekonomiky a proto děkujeme za to, co v eh, zprávě již zmíněno je, ale uvědomme si, že pokud jsou výhody přislibované čínským producentům a nikoli evropským, tak je to problém a uvědomme si, že musíme také poukázat na to, kde dochází k porušování podmínek, kde dochází k narušení trhu a to je nejenom eh, bez zube takové opatření, ale také nebezpečné. Eh, musíme se vyhnout takovému to eh, narušení trhu. A bohužel, jako vždycky, problém přichází od Evropské komise. Vůbec jejich legislativní návrh je příliš slabý, neúčinný, ne, málo efektivní a nazí velmi málo řešení, dokonce více problémů přináší. Eh, konkrétně možnost, aby čínské produkty eh, nadále pokračovaly v praktikách narušování tržních podmínek. V této eh, době byla Evropa jedinou, kdo se otevíral globálnímu trhu a já myslím, že nastal čas, abychom my, Evropané, již jednali jinak protože vidíme smutnou situaci našeho průmyslu, jsme méně ofensivní a je zcela zřejmé, zcela jasné, že musíme spolupracovat a usilovat o to, abychom vytvořili nějaké mezinárodní spojetnectví, jak to tvoří američané nebo Japonci a, a abychom dokázali bojovat proti nekalé hospodářské soutěži. Děkuji. Děkuji. Já chci také poděkovat Pončekovi za zprávu. Naprosto podporuji jeho text, především i jeho slova, co řekl v souvislosti s ochranou životního prostředí a také sociálními faktory. Mám otázku. V rámci této navrhované legislativy je také důležitý eh, prvek tedy eh, doba pro předložení eh, důkazního břemene eh, v případě narušení trhu. Zajímalo by mě od Evropské komisi, zda už víme, zda bude ten, tato zpráva k dispozici ve chvíli, kdy se bude hlasovat o této legislativě, protože podle od toho by se měl odvíjet princip, jak pracovat. Je to totiž zásadní prvek legislativy. A měli bychom tedy mít možnost mít už zprávu v ruce, včetně zprávu o Číně, když budeme hlasovat hlasovat. Pokud takovou zprávu ještě v ruce mít nebudeme, tak ani nemáme záruku e, e, o tom, e, kdo ponese důkazní břemeno. A již dnes tedy probíhá vytvoření jakési typové zprávy a konkrétně zprávy o Číně. Děkuji. Give, uh... Tak a teď uh, po své otázce dostane, tedy předám slovo komise a radě a po pěti minutách a prosím, eh, držte se otázek a těch eh, hlavních bodů, protože my jsme měli už eh, v lednu schůzku, slyšení a tak dále. Moje otázka je tato. Někteří členové VTO, výbor pro Perský záliv, Pakistán, mm, Indonésie a tak dále, podporují tvrzení Číny eh, a jejich tvrzení nejsou zcela v souladu eh, s tím, eh, tady s chartou VTO. Čili otázka je, zda zde nevzniká podezření, že náš návrh by mohl být v nesouladu s pravidly VTO, například pokud se týče případu bio nafty z Argentíny. Čili to by mě zajímalo a tady jsem vlastně na jedné linii s panem Valensou. Eh, nebo neměli bychom eh, jak si reflektovat eh, další prvky, nenaplněné prvky přístupových protokolů jednotlivých zemí. Takže nyní dávám na pět minut slovo komisi po té radě. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl úvodem poděkovat panu zpravodajovi za tuto zprávu o velice komplexní a nelehké věci. My eh, vítáme eh, rozdělení akcentu a celkový přístup eh, k otázce neutrality zemí, otázka definice vážného narušení pravidel a dále otázka efektivních obchodně obraných nástrojů. Je třeba říci, že některé z navržených eh, pozměňovacích návrhů eh, působí určité pochybnosti, pokud se týče buď to legality, tam je také zavrnut eh, element retroaktivity, dále je zde prvek, který vychází z právní presumpce a s tím, myslíme, pracovat nemůžeme. A také je zde několik věcí a problémů, které se týkají operability tohoto nařízení. Já vím, že řada obav, které mnozí vyjádřili, eh, zazněly také v radě eh, během analýzy tohoto návrhu. A mm, já vím, že, nebo jsem přesvědčen, že kolega z předsednictví eh, řekne, že bylo mm, nalezeno dobré řešení, které my jsme také akceptovali a že v radě převadla jednomyslnost. Důležité je načasování a v této souvislosti velmi vítáme závazek zpravodaje. Pro náš průmysl je nejdůležitější právní jistota. A pokud tento návrh pořád jaksi se vznáší ve vzduchu a nenaplňuje se, to je potom zdrojem naopak nejistoty. Nyní k otázkám a komentářům. My si myslíme, že otázka důkazního břemene již je vyřešena v návrhu komise a rovněž ji vyřešila rada ve svém kompromisu. Abych to řekl zcela jasně, komise, která je vyšetřujícím orgánem, Eh, má právo stanovit, zda existuje závažné narušení nebo ne. To není právo nikoho jiného. Eh, pokud je zjištěno závažné narušení, eh, je zde závazek použít alternativní metodiku a pokud exportér s tím nebude souhlasit, pak musí prokázat, že se komise mílí. Pokud se týče seznamu, tohoto eh, těch eh, vážných narušení. Nevíme, jestli v eh, návrhu rady jde o otevřený seznam. My každopádně nechceme překročit soulad s pravidly VTO a chceme tedy zajistit to, aby komise byla skutečně schopna najít nebo nacházet závažná narušení. Pokud se týče sankcí za nespolupráci, to je článek 18 eh, a 29 o pravidlech eh, o subvencích a podobně. A pokud se týče malých a středních podniků, eh, ve stávajících pravidlech máme mnoho ustanovení, která berou v úvahu značný podíl malých a středních podniků. Pokud se týče kompliance z VTO, jenom bych vyjasnil, že návrh komise je plně v souladu se závazky vůči VTO a nevidíme, eh, jak by kterýkoliv člen VTO nás, na nás mohl útočit za legislativu, která dosud nestoupila v platnost. Čili tady se pohybujeme na bezpečné straně a eh, jsme schopni využívat také současnou úpravu. Ale tak, jak řekl pan Čiko, eh, myslím, že Eh, zatím není snadné najít eh, něco, co by bylo na naší straně v nesouladu s pravidly VTO. Pokud se týče definicemi ve eh, zprávách, my prostě nejsme příliš zastánci tohoto, poněvadž také ekonomický sektor bude se moci vyjadřovat v průběhu vyšetřování a my se musíme rozhodnout, jestli chceme ulevit průmyslu a nebo chceme jim uložit povinnost eh, mm, dokládat, eh, dokladovat, eh, že existuje narušení. Komise samozřejmě není rozpočtovým orgánem, ale mohu vás ujistit, že jsme odhodláni naplňovat tuto nařízení tak, aby fungovalo. A na závěr ještě k paní Areně. My už jsme prezentovali osnovu zprávy a určitě chceme, aby tato zpráva byla k dispozici co nejdříve. Mm, na tom tady musíme pracovat, ale také eh, si eh, všimněte, že americká vláda začala aktualizovat svoji zprávu a mm, já eh, tedy velice rád a ochotně eh, toto předám paní komisarce Mastromové, abychom mohli dále spolupracovat. Děkuji a nyní rada, která eh, poměrně rychle si stanovila mandát. Víceméně eh, překvapivě oproti tomu modernizačnímu balíčku, kde to trvalo tři roky. Takže já eh, vítám eh, předsedu eh, Rady pro obchod. Děkuji, pane předsedo, za to vaše pozvání. Chtěl bych zdůraznit, že návrh zpravodaje a to, co zde dnes zaznělo, reflektuji také obavy zaznívající v radě. My jsme velmi úzce a produktivně spolupracovali s komisí a e, mohu se jenom připojit e, k tomu, co řekl kolega z komise, že se e, shodujeme do značné míry a že klíčem tohoto návrhu je kompatibilita své spravedlivé TO. My už jsme svoji pozici schválili včera na Koreperu a je to, jak jste řekl, pane Lange, Eh, výjimečná a unikátní situace. A já bych chtěl poděkovat vám a dalším, poněvadž to de facto eh, umožnila mm, eh, jaksi otevřenost rady vůči připomínkám jak v radě, tak také v parlamentu ve smyslu, že je třeba urychlit otázku řešení obchodních problémů. A byla to priorita maltského předsednictví. Jako rada si velmi uvědomujeme, že v daném právním a politickém kontextu je nutné, aby Evropská unie fungovala rychle, souvisle rozhodně. Radě se za méně než šest měsíců od vydání návrhu podařilo shodnout na společné pozici, která reflektuje ducha, ducha eh, v radě. Máme zde ustanovení, eh, která představují eh, dostupnou a srovnatelnou míru ochrany pro naše producenty a exportéry. Eh, náš výstup samozřejmě musí být kompatibilní s pravidly VO a musí být otevřený vůči našim exportérům a průmyslu, zejména pokud se týče zpráv. Rada si formálně schválila mandát pro interní jednání a jsme připraveni k jednání, jakmile parlament bude mít vlastní pozici. Vzhledem k citlivé povaze tohoto tématu eh, se domníváme, že jednota na straně Evropské unie je velmi žádoucí. Předsednictví dále by rada, rádo povzbudilo výbor INTA Evropský parlament, aby eh, v eh, společném zájmu co nejrychleji eh, schválilo svoji pozici. My si přejeme legislativní proces s vámi dokončit ještě do léta a do léta by měl také vstoupit tento nový zákon v platnost. Chceme koordinovat antidumpingovou ochranu pro průmyslu a zároveň chceme udržet Um, naše nástroje na obranu obchodu. Ano, děkuji. Je to eh, velice ambiciozní, ale to je náš cíl. Pane Čikru. Děkuji, pane předsedo. Rád bych chtěl <coughs> poděkovat zejména kolegům, eh, kteří Eh, se vyjádřili. Myslím, že celá situace se vyvíjí dobře a já se samozřejmě budu snažit eh, také vaše další příspěvky, eh, připomínky a ideje zakomponovat do této zprávy. Samozřejmě to znamená také právní kontrolu, Ale eh, ještě, aby se trošičku vrátil, eh, zdá se mi, že máme celkem jasno eh, v té problematice důkazního břemene. Podle mého základem pro toto bude založeno na zprávě komise, nikoli na nějaké ženické zprávě nebo sektorální zprávě. A v podstatě se eh, musí, komise bude určovat, eh, zda tady existuje nebo neexistuje eh, případ porušení nebo narušení pravidel. My jsme, my jsme jak si nerozlišovali zatím mezi M, NMS Čína a ne EMS Čína. Eh, my si myslíme, že eh, my tedy v té definici de facto není eh, uvedena žádná země, ale máme zde definici, která má skutečně důkladně chránit naše exportéry. Zpráva komise může být využita k identifikaci faktů, které následně budeme moci využít v ústavním dokazování. Jsou to Máme zde tedy eh, aspekty, které si vyžádá ještě technické vylepšení. Když hovoříme o zákonu o bankrotu v dané zemi, je to v podstatě ochrana, eh, pokud se týče přístupu k financím, ke zdrojům a to tedy samozřejmě vede k výraznému narušení, protože pokud v EU e, dojde k zažádání o bankrot nebo k vyhlášení bankrotu, e, pak e, samozřejmě je třeba nějak si udržet trh anebo ho ztratit. A čili ty zákony o bankrotu, ty vlastně osvětlují eh, různé aspekty konkurence. Takže to je všechno. Já myslím, že toto bylo velice užitečné pro zlepšení naší definic. Takže eh, do 18. května prosím podávejte pozvinací návrhy. Je to ve 12 hodin v poledne. Ve výboru budeme hlasovat 20. Eh, června, čili opět ten termín je poměrně krátký. Eh, následujeme tedy ve stopách rady, aby to bylo co nejrychleji. Teď eh, navrhuji, abychom body 22 a 23 odložili až po hlasování a teď můžeme začít hlasovat. And the first item is... První bude 24. Bod, bod číslo 24 jako první budeme hlasovat. A je to otázka eh, stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE. Eh, než se pustíme do vlastního hlasování, provedeme kontrolní hlasování, abychom si zjistili, jestli mají všichni své hlasovací, hlasovací karty. Takže zahajuji testovací hlasování. Haben Sie alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování a výsledek je takový, že všechno je v pořádku. Takže prosím, prosím o klid v sále, anebo o odchod ze sálu pro ty, kdo nemohou zůstat v tichosti. Dostáváme se k bodu číslo 24 tedy a budeme hlasovat. Eh, se zpravodajem jsme o tom debatovali a bohužel Některé pozměňovací návrhy spadají spíše do kompetence výboru Envy, takže o nich nemůžeme hlasovat zde. Takže začínáme kompromisem číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Nyní kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 26, je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. 26 závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní závěrečné hlasování o této zprávě. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Blahopřeji panu Valensovi. Bod 25. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu. Hlasujeme elektronicky o celém této zprávě, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Nyní bod číslo 26. ještě než zájem hlasování, eh, musím vám sdělit, že pan Ruas pozměňovací návrhy číslo 1, 2, 3, 2, 4 a 5 stáhnul. Čili 1, 2, 4, 5. Tyto pozměňovací návrhy byly staženy. Budeme tedy hlasovat. Zpráva se jmenuje Makrofinanční pomoc pro Moldávii. Nejdříve 17 pro, pro proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. AFET 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto AFET 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto AFET 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto AFET 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto AFET 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto AFET 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 23 a AFET 15, které jsou identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto, AFET 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo jedna z AFETu pro, proti, zdrželi se zamítnuto, tři z AFETu pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis jedna pro, proti, zdrželi se přijato, Číslo 8 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. AFET 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, AFET 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 16 ale v redukované podobě, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování a máme to přijato velkou většinou pan eh, zpravodaj si přeje jít do interinstitucionálního dohodování. Pane Novice, ano? Dobře, takže i o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Ne, to jsme elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Zda máme vstoupit do jednání s radou. Ano, končíme toto hlasování a je to přijato. Takže eh, bude probíhat nové kolo jednání s radou. Teď se dostáváme k bodu číslo 27 a jde o dočasná autonomní obchodní opatření pro Ukrajinu. A je to opět zpráva pana Valensy. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se. Přijato 30, pardon, 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 9 pro, proti, zdrželi se Myslím, že přijato, ale prověříme. Elektronický kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní 46 pro,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 Myslím, že zamítnu to, ale prověříme. 25 eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Z výboru Agri si stanoviska pozměňovací návrh 3, pardon, ten odpadá, čili 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 6, Agri pro, proti, zdrželi se. E, zamítnuto 13 Agri pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A pozměňovací návrh 7 jsem zapomněl. Agri 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji toto hlasování. hlasování je ukončeno. Zpráva je velkou většinou přijata. Blahopřejeme panu zpravodaji Valensovi. A teď se dostáváme k ústní interpelaci k Bangladeši. Je to eh, jedno hlasování, hlasujeme elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Téměř jednomyslně přijato. Děkuji vám tolik hlasování. A teď se vrátíme k bodu 22. Současný stav probíhajících třístranných jednání v současné době probíhá jeden trialog o modernizaci nástrojů obchodní ochrany. Minulý týden proběhl trialog o technických otázkách. Kolegové, prosím, pokud odcházíte, čiňte tak v klidu a pokoji, abychom mohli pracovat zde v tomto sále. Takže šlo o jeden trialog, trialog o technických otázkách modernizace. Průběh byl kom, konstruktivní, podařilo se nám dospět ke kompromisům. Rozhodující sporné body z politického hlediska, e, to jsou takzvaný ten e, shipping clause, to znamená, e, s jakým přestíhem je třeba informovat o e, zavedení ochrany nebo less duty, e, toto pravidlo. Takže tyto sporné otázky zde nebyly řešeny, ty se odkládají do příštího trialogu, e, který proběhne příští měsíc. Otázky? Žádné. Takže se dostáváme k bodu číslo 23, činnost monitorovacích skupin. 23. března proběhlo setkání monitorovací skupiny pro Rusko, zejména ohledně obchodních vztahů a situace evropských podniků v Rusku. Pan Takula zde není, čili nám k tomu nic neřekne. Dále jsme měli 25. března Eh, skupinu k Mercosuru a pan Salafranka nám k tomu může něco říci. Děkuji, pane předsedo, opravdu velice stručně, protože já se budu muset odebrat na letiště. Monitorovací skupina se v minulém týdnu sešla s hlavním vyjednávačem komise, komise byli tam všichni stínoví zpravodajové. Eh, Jednou jsou o 27 leté kolo těchto velmi zlouhavých jednání mezi Evropskou unii a Mercosurem. A tato poslední schůzka eh, se koná v Buenos Aires pod předsednictví Mercosuru a Argentiny a v rámci 15 kapitol eh, už došlo k jistému pokroku. Jsou tedy jisté překážky, které existují v některých podstatných oblastech obchodu se zbožím, ve službách, tak jsou tam takové věci jako zadávání veřejných zakázek, kde došlo k velkému pokroku. Předseda pro jednání říkal, že chce využít toho prostoru, k pokroku, protože země Mercosuru eh, mají také velkou snahu dokončit jednání. A to také v důsledku amerických voleb eh, prezidenta Trumpa. Čili chtěli by dokončit toto kolo do konce roku. Pochopitelně eh, překážky tu nadále jsou. Sice harmonogram existuje, ale nemyslím si, že k minimálnímu prokroku dojde před podzimem. Takže tolik informace o hlavní jádru jednání a ohledně citlivých otázek jako zemědělské otázky a takovéto věci, protože to jsou záležitosti, které je třeba ještě dál řešit. Jednání jsou velice intenzivní, šéf vyjednávač eh, říkal, že chce dosáhnout určitého pokroku nebo ukončení do konce roku. Zjistíme, jestli tomu tak bude, ale v mezidobí musíme vědět, zdali řešit dál v citlivých otázkách a jestli něco předložit radě ministrů. Čili toto jsou ve stručnosti hlavní aspekty jednání, který pečlivě nadále monitorujeme, protože je velice důležitý. Děkuji, neznělo to velmi optimisticky. Jednání s Mercosurem běží už deset let, takže Eh, skutečně nezbývá, než eh, držet palce a přát eh, všechno nejlepší. Děkujeme za tuto zprávu. Čile. O Chile jsme hovořili ve, zprá- ve výboru včera docela podrobně a teď máme ještě ASEAN a ASP. Společnou setkání, společné setkání proběhlo 27. dubna. Pan Martin? No, no. Ne, dobře, nic nového. Čili tady šlo o monitoring GSP v případě Filipín. To tady musíme odložit. A ještě Japonsko, 3. květen a Piero Silvra. Um. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je třeba Eh, si připomenout, že včera proběhla monitorovací skupina k Japonsku. Vyslechli jsme si briefing eh, eh, pana Petočányho, který je šéf vyjednávačem za EU. Bylo to 18. kolo jednání, které se konalo začátkem dubna. Ze strany Japonska byl nyní nasazen nový už čtvrtý šéf vyjednávač pan Suzuki Zpráva byla zveřejněna, eh, včetně evropských návrhů na regulatorní spolupráci. To tady vítáme. Eh, Vědnavači budou v příštích týdnech v, intenzivních, eh, v intenzivním styku již v polovině května a ještě bych připomněl, že v březnu došlo k setkání ministerského předsedy Abeho s předsedou Junckerem a předsedou Tuskem a e, shodli se, že dohoda má být uzavřena co nejdříve. Zdá se, že e, v řadě oblastí nedochází k podstatnému pohybu vpřed a A e, nicméně e, ten e, šéf vyjednávač řekl, že se blížíme k, do finální fáze, tak doufáme, že je to pravda. Je třeba říci, že pořád jsou nedořešené důležité věci, pokud se týče zemědělství, veřejných zakázek a investic. A samozřejmě to je nezbytné pro to, aby dohoda byla skutečně eh, Eh, dosažena. O Japonsku budeme moci debatovat v našem výboru eh, brzy, eh, také s Evropskou komisí a uvidíme, co nového zazní tam. Děkuji vám. A i v tomto případě máme jakousi naději, protože Japonsko je pro nás významným partnerem. Děkuji vám. tím končíme bod 22 a dostáváme se k bodu číslo 29 a toto je naše veřejné slyšení a debata o pravidlech původu pro obchod se zbožím. Samozřejmě eh, původ, pravidla stanovení původu, to je velice zásadní věc, eh, poněvadž to značně upravuje Eh, obchodní výměnu. My jsme v situaci eh, globálních eh, řetězců, kdy je někdy těžko určit, odkud vlastně produkt pochází, takže je důležité toto mít předefinováno. My jsme velice v případě CETY Eh, velmi eh, intenzivně jednali o tom, kdy je kanadské auto skutečně kanadským a nikoli americkým. Nebo otázka, jak můžeme pomoci Jordánsku eh, při integraci uprchlíků do pracovního procesu, například redukcí pravidel původu zda by nestačilo 25% eh, k tomu, abychom uznali v Evropě produkty za jordánský. Eh, čili je to skutečně velmi důležitá otázka obchodní politiky a v této souvislosti jsem velmi rád, eh, že o tom můžeme jednat. V prvním kole si vyslechneme stanovisko komise a sice slovo dostane pan Hendrix z DG Tax a pan Ignacio Díaz, eh, který vede eh, úsek eh, DG Trade pro investice. Prosím, pane Hendrixi, máte slovo. Brzezki So I have to apologize, but, uh, uh Musíme se omluvit. Eh, tady je malý technický problém s prezentací. Thank you, Chairman. Good morning. Dobrý den, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem Hendrix a eh, jsem pracovníkem Evropské komise odpovědným za eh, problematiku daňovou a eh, dohody Eh, o volném obchodu, jako takový jsem se podílel na vyjednávání CETA eh, a do chvíle, než se to zastavilo, jsem vyjednával také o TTIPu a v současné době se snažíme finalizovat vyjednávání s Japonskem. Za prvé je od vás odvážné, že jste ukázali zájem o tak technické téma, jako jsou pravidla původu. Pravidla původu sehrávají podstatnou úlohu ve vyjednávání o volném obchodu a to z řady důvodů. V této prezentaci bych rád vysvětlil, proč tomu tak je. Uvidíme, zda ta prezentace funguje. Proč pravidla původu? Pravidla původu stanoví podmínky, podni, podle nichž se aplikuje preferenční zacházení na dovoz zboží do EU, e, a to s aplikací buď bezcelní nebo sníženou celní e, výší. E, a týkají se tedy produkce pocházející z určitého území a případně od určitých obchodních partnerů. Původ zboží bývá popisován jako národnost zboží v uvozovkách, aby vznikly silné územní a fyzické eh, propojení s danou zemí. Preferenční původ zboží eh, je záležitostí vyjednávání, které úzce souvisí s dohodami o e, přístupu na trh, případně e, doložkou nejvyšších výhod e, tarify a podobně jsou tedy více technické než politické. A je potřeba určit, kdo z nich má prospěch a kdo naopak prospěch nemá, alespoň teoreticky jak to kolegové ještě vysvětlí, kteří se budou věnovat politickým aspektům pravidel původu. Pak existuje ještě celá další kategorie pravidel původu, kterým se říká nepreferenční pravidla původu, která se aplikují z jiných důvodů A to jsou především obchodní ochrana, opatření TDI, kvóty, e, pojistky, požadavky na označování původu a další. Všechna tato pravidla e, se zakládají na takzvaných nepreferenčních pravidlech původu. Jsou tady zásadní podobnosti a rozdíly mezi preferenčními a nepreferenčními pravidly. A zde se budu zaměřovat pouze na preferenční eh, pravidla, protože ty jsou součástí našich dohod o volném obchodu. Nejprve vysvětlím některé hlavní zásady eh, preferenčního původu. Zde máme eh, čtyři odrážky jsou tady tři hlavní kategorie. Eh, ten je, ta jedna odrážka nebyla správně umístěna. Tak, na základě vstupu z vyjednávání často hovoříme o eh, odstavci A, který eh, obsahuje text, pro, který je nezbytný pro zboží, aby bylo možné udělit preferenční status. Pak existuje sekce B, která obsahuje procesní pravidla pro schválení nebo požadování preferenčního zacházení, ověření ze strany celních orgánů a případné zamítnutí takového preferenčního zacházení ze strany dovážejícího partnera. A dalším třetím aspektem jsou takzvané, eh, takzvaná pravidla specifická pro produkt. A já si dovolím eh, popsat tyto tři prvky podrobněji. Já myslím, že tady to funguje. Ano. Nejprve část A, která obsahuje obecná ustanovení. Nejprve můžeme jednoduše rozdělit, což je nezbytné pro určení, jak se zboží přidělí status určitého původu. Hlavní rozlišení je, že zboží získává takovýto statut, pokud je získáno buď jako obilovina, která se sklízí, nebo eh, ryba, která je chycená a podobně, a to zboží musí splňovat takzvaná pravidla specifická pro produkt, tedy kritéria, která s nimi souvisejí. Máme takový seznam pravidel specifických pro produkty, které, eh, která specifikují eh, požadavky pro jednotlivý produkt. Obecná ustanovení tak eh, také zahrnují aspekt globálního hodnotového řetězce, to je také tématem dnešní diskuse, a tato diskuse se zaměřuje na pravidla specifická pro produkt. Další ustanovení také sehrávají úlohu, například ta, která obsahují akumulaci materiálu, kde bychom umožnili dalším stranám nebo určitému území Máme také další typy akumulací bilaterální, eh, která jsou eh, bilaterální, regionální, rozšířená a podobně. A další pravidla obsahují také ustanovení, které, která se týkají takzvaného negativního textu. Eh, například takovým negativním testem by bylo, když například dojde ke smíšení produktů, Eh, a takové pravidlo specifického, eh, specifické pro eh, produkt by řekl, že jej nelze aplikovat, pokud tedy produkt je nějak smíchán, pokud došlo k tomuto míchání. Pak ještě existují nejrůznější tolerance, absorpce, segregace, oddělení pro účetnictví, princip uzemnosti, zásady vráceného zboží a podobně. Máme zhruba 15-16 ustanovení, která se těchto prvků eh, týkají. A pak eh, eh, se přesuneme k procesním požadavkům, které vznikly v průběhu času a které také podlehají modernizaci. Já se tedy vrátím k této otázce ještě později ve svém vystoupení. A přejdu také k eh, pravidlům specifickým pro produkt. Eh, a máme zde tři typy pravidel. Eh, Jednak když schválíme status původu na základě hodnoty, kde definujeme maximální hodnotu dovozu, případně jako jiní e, obchodní partneři e, aplikují tedy hodnotu pro místní obsah, e, tedy za jakých podmínek toto bude zařazeno do mezi kritérií. Dalším důležitým kritériem e, mezi pravidly specifickými pro produkt je změna tarifu, e, kdy e, toto aplikujeme takovým způsobem, kdy produkty vznikají v jiném systému. Je to takzvaný harmonizovaný systém, anebo máme specifické požadavky na zpracování kdy tedy najdeme většinou specifické požadavky na zpracování, kdy třeba, dejme tomu, se tká nějaká tkanina, eh, nejdřív se přede vlákno, pak se tká, tak eh, to se týká eh, těchto požadavků. To je požadavek na zpracování, který nevychází z hodnoty, z oddělení hodnoty. A já zmíním několik aspektů problémům, které se týkají vyjednávání pravidel původu. Jednak se setkáváme s jakousi explozí vyjednávání o volném obchodu po celém světě, nejenom ze strany EU. A já nebudu popisovat příčiny tohoto jevu, spíše Eh, zdůrazním, že se teď podílíme na více vyjednávání, mnohem víc než kdykoliv dřív. Eh, musíme sledovat dopady globálních hodnotových řetězců na bilaterální nebo regionální dohody o volném obchodu. Také musíme sledovat také eh, dopady rostoucí složitosti průmyslové produkce, pak závislost jednotlivých obchodních stran a tak účinky eh, facilitace obchodu, eh, tedy jaké změny eh, přináší mm, proces výroby také do obchodních vztahů. Pak vidíme také ruku v ruce s tou rostoucí složitostí hodnotového řetězce, rostou také interakce napříč dohodami o volném obchodu dochází eh, k uzavírání ustanovení o kumulaci, rozšíření eh, a podobně. Takovým příkladem by byla umluva eh, Panoramet a pak v CETA například byly zakomponovány také dohody se Singapurem, například o které se nyní hovoří, Singapurem a Větnamem. To je něco, co je nyní také součástí diskusí s Japonskem. Je to otázka kumulace. A pak také Hlavní problémy vznikají v souvislosti konfrontace různých tradic, tedy různého přístupu k preferenčnímu původu. V minulosti EU totiž mohla exportovat svůj model při vyjednávání volných dohodách v volném obchodu. Dnes už tomu tak není. Obchodní partneři si totiž v průběhu času vytvořili vlastní modely a e, e, vyjednávání už jsou spíše otázkou konfrontací různých modelů, e, které vytváří vyjednávací partner. A tady máme diapozitiv, který ukazuje tři pilíře pro vytvoření nových pravidel. A vzhledem k tomu, že se musíme věnovat novým realitám eh, pro složitosti eh, produkce, výroby, tak je také eh, změna ve vývoji nových pravidel. Jednak myšlenka vytvoření jednodušších pravidel, což může také usnadnit určení preferenčního původu a programu kumulace Další aspekty zahrnují efektivitu postupů a vývoj bezpečného prostředí. A já se tady zaměřím především ano, na to, že je potřeba znovu zhodnotit odpovědnosti a odpovědnosti hospodářských subjektů a veřejných orgánů ve stanovování eh, režimu původu a kontrole preferenčních režimů. Důkaz a verifikace preferenčního původu byla v minulosti, v minulosti vnímána jako záležitost eh, vládních orgánů, vládních agentur v případě eh, vývozu eh, do EU pak vývozní svědčení musela vydávat vyvážející země, což byl velice zatěžující proces, který dostatečně nezajišťoval transparentnosti, e, transparentnost pro dovážející stranu. A v důsledku toho se EU podílí na procesních vzorcích, které obsahují tři hlavní zásady. Jednak samocertifikace ze strany vývozců eh, na obchodních dokumentech eh, při obchodování mezi obchodními partnery. Eh, tento princip znamená ověření původu a zásada zamítnutí preferenčního zacházení je v rukou dovážející strany. To znamená, pokud tedy se ukáže, že zboží nemá ten původ, který deklaruje. Pak posun k samocertifikaci. Když žádáme o preferenční zacházení, tak se EU přesouvá Eh, právě eh, do oblasti samocertifikace ze strany vývozců jako jediného systému. I tam, kde existuje eh, zavedený systém, vždycky se žádá potvrzení od vládních agentur o původu ehm, v rámci některých těchto dohod ehm, máme také ujednání které vyžadují ještě e, vládní potvrzení původu zboží, tak jak je deklarováno. Pro vývoz se tedy posouváme e, k jakémusi prohlášení původu, kdy žádáme, aby se vývozce registroval v databázi. Jednoduchým procesem je to takzvaná databáze REX a odkláníme se ehm, od toho, kde bylo nutné nejprve si nechat schválit ehm, sportéra ze strany ehm, orgánů ve vyvážející zemi. Tedy odkláníme se od systému autorizovaných vývozců k systému vývozců registrovaných. A pokud je ověření, to je první pilíř. A pokud jde o aspekt nárůstu efektivity, tak druhý pilíř bude otázkou potřeby administrativní spolupráce pro ověření původu, tedy otázka eh, původu statutu původu, ještě než budeme aplikovat eh, preferenční zacházení na základě dovozu produktů. Dovážející orgány na základě vlastních šetření a podobně budou muset věnovat pozornost těmto otázkám, tedy vývozci či výrobci eh, a také orgánům vyvážející strany tam nevidíme, že možnost přímého kontaktu mezi dovážejícím orgánem a vyvážejícím, orgánem vyvážejícího subjektu. E, a skutečnost, že naši vývozci nemají rádi, když jsou e, pod drobnohledem e, dovážejících orgánů ve státech mimo EU. A pak otázka zamítnutí preferenčního zacházení. Tady jde o to, že se přesouváme do systému, kdy preferenční zacházení může být odmítnuto na základě hodnocení dovážející strany. V minulosti to hodnocení bylo přenecháváno na eh, prohlášení vyvážející strany. My tu odpovědnost přesouváme od vývozce na dovozce, a to i e, při stanovení preferenčního zacházení vůči dovážející straně. A ještě jeden slide. E, to se týká problematice bezpečného prostředí nebo zabezpečeného prostředí. E, preferenční pravidla původu mohou být implementovány každou ze stran zvlášť s tím, že se předpokládá určité společné řízení, které se týká ověření původu, vzájemné administrativní pomoci, v případě například šetření hospodářské kriminality a vytváření specifických výborů pro zvládání pravidel původu. A někdy také poskytujeme společné pokyny a vedení vysvětlující poznámky pro jednání mezi stranami. Na straně EU vidíme vytvoření eh, takzvaných obezřetnostních opatření, preventivních opatření, kde je možné stažení eh, preferencí v případě eh, podvodu, eh, přispívání k vytváření kapacit a vytváření monitorovacích akcí nebo aktivit. To je také v reakci na větší zájem orgánů o fungování systému preferencí. Nyní se dostávám ke konci své prezentace. Doufám, že jsem vám nabídl dostatečný stručný přehled eh, pravidel původu a že to bude také dobrý základ pro další prezentace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Hendrixi, a dám slovo panu Pisovi. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, zdravím všechny. On the screen So basically you have uh, two situations. Máte tady dvě situace v zásadě, kdy pravidla původu by mohly být relevantní. Máme tady obchod podle preferenčních podmínek, to znamená, to jsou situace, kdy diskriminujeme uh, mezi produkty jedné a druhé straně a pak ty, kde uplatňujeme doložku nejvyšších výhod. V obou případech je podmínka původu jinak uplatnitelná. V VTO je uplatnění toto význam pravidla původu omezen zásadě na statistiku. Takže pokud uplatňujete MFN pravidla, pravidla doložky nejvyšších výhod, dejme tomu, dovážíte auta z Tajvanu nebo Malajžie, pokud mají tyto automobily tam původ, tak je to významné pro statistiku obchodní. Chceme vědět, jaký je objem obchodu, ale uh, přístup k tomuto vozu nebude odličný. Nebude tady platit tady doložka nejvyšších východ, to je zjednodušení, protože v některých situacích uplatňujeme, dejme tomu, antingová eh, opatření v případě členů VTO, tam by mm, to zboží původu, ten původ měl význam pro nepreferenční pravidla původu. Snažíme se dospět k ujednání ohledně pravidel původu. Toto už funguje asi 21 let, je to velice komplexní a je to otázka taká, taky z praktického hlediska málo uplatnitelná. Preferenčního obchod, to jsou jiné věci. Tam je třeba vědět, jestli máme určitá ujednání třeba s Malezí nebo s Větnamem a to ovlivňuje způsob, jak zacházíme se zbožím eh, po dovozu. Nepreferenční pravidla původu jsem čím dál tím důležitější, protože tam máme u nelaterální preference kdy potřebujeme vědět, eh, zdali to zboží, které má preferenční zacházení, má určitý pozitivní vývoj, zdali to souvisí s GSP, protože pak eh, to má dopad na cla. A pak máme FTA, máme jich čím dál tím více, kde máme také preferenční pravidla původu, eh, jejich celá síť a ta se bude nadále rozrůstat, kdy preferenční pravidla původu eh, nabývají většího významu v našem systému. A jak Albert, můj kolega, vysvětloval, my nadále racionalizujeme preferenční úpravy, které máme. V roce 2011 jsme měli nové eh, SP úpravy a v tomto kontextu jsme uplatňovali produktově specifická pravidla, abychom určili, zda mají původ v zemi či ne. Také jsme zjednodušili typy eh, vývozu, který z toho může těžit a také určité procesní pravidla jsme upravili. A to uh, se zobrazilo v naší praxi FTA. máme pravidla, stejná preferenční pravidla pro všechna ujednání, všechny dohody. Ne, to je výsledkem vyjednávání a také výsledkem našeho postupu. My máme nejuvolnější pravidla z LDC, protože máme velkou preferenci pro dovoz ze zemí, kde dochází k pozitivnímu rozvoji. Tady pochopitelně je to zjednodušení velice komplikované reality, ale 70 eh, nepůvodního materiálu umožňujeme v rámci produktu dovozeného z nejméně rozvinuté země. Další, kteří požívají výhod z GSP, zase je to zjednodušení, maximálně 50 materiálu eh, nemající původ v této zemi a tam je tedy omezenější clo. U FTA tam má, je rozdíl eh, mezi rozvinutými zeměmi, rozvinutými rozvojovými zeměmi, pardon, 50 až 60 materiálu nepůvodního a pak máme FTA s rozvinutými zeměmi, kde máme restriktivnější přístup a omezuje se objem materiálu v produktu na 45-50 aby takovýto produkt pak mohl požívat výhod FTA. Pochopitelně to nezávisí na naší vůlu, závisí to na LDC, ale ne u jiných panelů, tam musíme vyjednávat, pochopitelně eh, pokud jde o plošné výhody, tak ty musí podle produktů být vyjednávány specificky. Pokud jde o LDC, tak VTO sekretariat nedávno vydal zprávu porovnávající využití LDC preferencí různých členů VTO. U nás e, to vypadá velmi pozitivně. My máme nejvyšší uplatnění preferencí a máme extenzivní preference pro LDC, nejméně rozvinuté země. Takže tam to funguje. V případě FTA tam je to trošku jiné, asi z 80% se využívají preference pro třetí země a pochopitelně jejich využití závisí na členských státech také na sektorové specializaci jednotlivých členských států. No a pravidla původu vstupují do globálních hodnotových řetězců? Ano. Jeden z důvodů, proč jsme trošku uvolnili pravidla pro původu v rámci FTA, to o, jsou toho odrazem, protože momentálně se jedná asi o 50 až 60 nepůvodních materiálu, zatímco v prvé generaci generaci učila Mexika, jsme měli restriktivnější limity 30 až 40 Pravidla byla velice restriktivní. A v přeskumu, dejme tomu teď s Mexikem, se bude jednat právě o tuto otázku. Tady uvolníme pravidla původu pro určité produkty, protože naše operátoři jsou čím dál tím integrovanější a potřebují více zahraničních vstupů pro výrobu. To pochopitelně souvisí s našimi subjekty, ale i zahraničními našich partnerů. Také zohledňujeme partnery. Pokud máme, dejme tomu, dohodu s Koreou a tak, aby bylo aby byl automobil původní evropský, musíme umožnit, aby součástky byly z eh, Koreje, ale byly vyrobeny tady v Evropě, sestaveny v Evropě. To jsou konkrétní věci také. Co se týče pan evropsko-středozemní úpravy. My chceme integrovat sousedy díky akumulaci součástek, to je typické pro textilní sektor, kde máte často produkci tkanin, dejme tomu v Evropě, ale dokončení, dejme tomu, košile v zemi partnerů. No a to oplitňuje původ v regio- regionu a potom, eh, dejme tomu, v textilní oblasti do toho vstupují globální hodnotové řetězce. Také se snažíme zjednodušovat, jak říkal kolega Albert, snažíme se zjednodušovat celý proces, posilovat koherenci mezi jednotlivými FT a zjednodušovat postupy, eh, trošku se odkláníme od oficiálních celních eh, certifikátů k samozřejmě samoosvědčení, eh, také tam máme eh, schválené vývozce, to je trošku komplikovanější pro tyto subjekty, protože v rámci těchto databází existuje jednodušší přístup a tyto subjekty pak mohou více těžit z výhod FTA. Takže na závěr máme situace, kde musíme se zaměřit na preferenční zem, pravidla původu. Nepreferenční ty nejsou naším zaměřením musíme najít rovnováhu mezi určením původu v rámci FTA nebo zvláštní úpravy a komplexnosti administrativní zátěže pro splnění těchto standardů. My se snažíme uh, jak si uvolnit tato pravidla v závislosti na partnerech a produktech a také zohledňujeme uh, globální hodnotové řetězce a snažíme se zjednodušit postupy, aby přístup k referencím byl jednodušší, i když bude nadále pochopitelně problematický. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máme tady spoustu konkrétních informací o velmi komplikovaném systému. No a nyní máte možnost klát dotazy. Marie Elena. Děkuji mnohokrát, to je velice složitá oblast, jak jste správně uvedli. Je to záležitost vysoce technická, ale podle mého názoru také výrazně politická. Tady se také ukázalo, zda strategi- evropská strategie je také strategii, kdy Evropa bude produkovat stejně produktu, jako produkovala dříve, a e, nebo naopak zase v Evropě produkuje méně, e, to je velmi politická záležitost a má strategický význam. Já mám několik otázek, které e, by se daly charakterizovat jako otázky modifikace systému, tak aby byl co nejefektivnější, ale zároveň se snažíme eh, dodržet systém pravidel původu. Za prvé, jaké je spojení mezi labelingem, označováním a pravidly původu? Protože to jsou vždycky údaje, které jsou důležité. Pracujete tedy také na otázce označování, když uvažujete o pravidlech původu. Já se totiž věnuji právě o globálním hodnotovém řetězci a tam právě to označování velmi důležité. Eh, eh, tak by mě zajímalo, jak se to vzájemně propojuje. A za druhé, hovořil jste o rozvojových zemích Ehm, máme také dohody třeba s Afrikou, kdy je flexibilita v oblasti pravidel původu, například kumulativní aspekt pro regiony Afriky, eh, že tam nemusí nutně být původ v jedné jediné zemi, ale třeba v celém regionu. Jak tedy přistupovat k, o, k rozvojovým zemím, aby se dokázali přizpůsobit pravidlům původu, eh, když eh, tam úloha státu není tak výrazná, jak můžeme po nich požadovat zajištění konform konformity s těmito požadavky v té složité situaci. A dále za třetí, my jsme se nevěnovali, my jsme se věnovali spíše preferenčnímu zacházení, ale ne tomu nepreferenčnímu. A tam jsou velmi citlivé otázky, které z toho vyplývají. A to pravidla původu v ok okupovaných územích eh, na jihu Jordánska. Jakým způsobem v současné chvíli přistupujete eh, k otázce označování, jak už jsem řekla, ehm, anebo pravidel původu v těchto oblastech? A pak z toho vyvstává další otázka, která se také komise, a to je západní Sahara a případně uvažování o eh, dohodě o volném obchodu s Marokem, kde tedy jsou produkty, které vycházejí eh, z území, nikoli států, které by byly jakožto státy nebo území uznávány ze strany Evropské unie. Jak k ním přistupovat? A pak certifikace. Certifikace vychází také eh, z otázky okupovaných území, co třeba Izrael také eh, používá pravidla původu, i když jsou třeba problémy eh, samocertifikace produktů z Jordánska třeba. Je, kdo může případně spochybnit samocertifikaci a je tam nějaký proces pozastavení, pokud, dokud se třeba ten ta nejistota nevyřeší. Říkáte, že když vznikne pochybnost, tak právě dovážející země to musí hodnotit. Dobře, ale existují nějaké procesy pozastavení v době, kdy probíhá ta evaluace. Pokud třeba to hodnocení má trvat 10 let, tak bude se aplikovat i nadále preferenční tarif, ale my máme přeci pochybnost hlediska samocertifikace. Třeba v daném případě to, to pak konkurentům může dát klíč k tomu, aby eh, měli, eh, aby převzali kontrolu. Když eh, chceme hodnotit, tak nemáme nástroj, kterým bychom pozastavili nastavili ten preferenční režim. Musíme to mít vyřešené, když třeba chceme rozporovat udávaný statut některých výrobců. A tady už skončím, protože už jsem řekla hodně. David. David. Děkuji. Do určité míry Marie už odpověděla jednu z mých otázek ohledně samocertifikace, protože určitě je rozumné eh, zjednodušit proces, ale možná to dává podnět k podvodům, pokud eh, to nebude upraveno řádně. A mě by zajímalo, jestli evropské země, když si myslí, že je něco špatně označeno, tak mohou na to uplatnit běžné celní pravidla, eh, prostě ta pravidla, která stanoví, eh, že když něco není eh, řádně označeno, že eh, nastanou určité kroky. Ty slajdy, tam jsou preference FTA, GSP. Já nevím, jestli je to pravda, ale slýcháváme, že demotivace od GSP a přechodu na FTA je že subjekt přijde o, o určité věci, že FTA by mohly být restriktivnější než GSP preference, tak nevím, jak tomu je. Zajímalo by mě, jak je to v realitě. Také akumulace. Zdali regionální akumulace prostřednictvím FTA oproti GSP probíhá a jak přistupujeme k zemím, které jsou chudé, kvalifikují se na GSP vůči sousedním zemím, které ne požívají těchto providel, ale spolehají uh, na materiál dovoz-vývoz. Je to asi zvláštní, jak to říkám, ale pokud jste hlavní dodavatel, který je na tom jako země lépe, tak může být v nevýhodě, tak jak budeme řešit tuto situaci zase zpět k FT a pokud mám pravdu, tak s ohledem na Větnam jsme říkali, že textilní výrobky z Číny nemohou být zařazeny. Plánujeme v něco podobného v případě Filipín a Indonésie v rámci FTA, které vyjednáváme? Pan Scheinfeld. Chtěl jsem se zeptat, eh, mám tady dvě otázky. Eh, není pochyb o tom, že mm, máme co dočinění s tématem, Eh, který, které eh, tak nějak se týká eh, vlastně jednak právní úrovně a faktické úrovně pro klienta. Ta právní, to znamená jaksi předpis o tom, jakého původu je produkt podle příslušných předpisů. A s ohledem na dohody, které Eh, předpokládají eh, spoustu preferencí, které samozřejmě jsou zdrojem zisku, tak eh, tam to samozřejmě musí fungovat, protože pak nevíme, zda uplatnit či neuplatnit určité, určité preference nebo ne. A to se odráží potom v zisku příslušných stran. Pokud ovšem se podíváme za rámec dohod a preferenci, pak otázka je, zda pravidla původu v době globálního obchodu, produkce investic po celém světě, kde konečný produkt se skládá ze součástí, které jsou, pochází nejen z různých zemí, ale dokonce z různých kontinentů. Čili zda tyto pravidla o původu v této situaci mají vůbec nějaký smysl to by mě opravdu zajímalo. Možná by mě k tomu někdo mohl to uvést do kontextu a možná jak to bude do budoucna. A s tím souvisí ještě další otázka, zda pravidla o původu má smysl udržovat eh, mezi státy Evropské unie. Často dochází k situaci, kdy se produkt eh, skládá, eh, řekněme, Eh, z něčeho, co je vyprodukováno v Česku a pak jsou tam ještě eh, součásti z Německa, z Francie a podobně. Či eh, je, je to potom ještě tedy produkt český, nebo je britský, nebo je německý. Pokud se týče Evropské unie, Eh, tak eh, de facto tam by mělo být jasně řečeno, že jde o produkt evropský a ne produkt toho či onoho státu. Jinak eh, to je potom zdroj různých sporů pravnických, politických, ale také ekonomických. A možná ještě poslední věc, poslední otázka zajímalo by mě, Eh, jak se na to díváte z té druhé úrovně? Já jsem zatím hovořil teda o té právní a regulační úrovni, ale eh, faktická úroveň. Eh, člověk, který si chce něco koupit, třeba my máme předsedu pana Langa, se, takže řekněme německý příklad. Francouzi v Bavorsku Eh, tedy v Německu zakoupí BMW. BMW eh, je vyrobeno ve Spojených státech. Taky, eh, co si o tom má myslet? Má tedy evropské vozidlo, americké vozidlo nebo německé vozidlo? Děkuji. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Tak já bych chtěl poděkovat za Eh, tento podrobný úvod ke komplexnímu tématu. Eh, K podivu mám vlastně eh, stejné otázky jako pan Scheinfeld, který hovořil o, abych tak řekl, národnosti produktu. A v globálním výrobním řetězci vzniká tady otázka, máme zde třeba produkty, řekněme, chytrý telefon, který je složen ze součástek vyprodukovaných všude možně. Mě by zajímalo, eh, kdo eh, na té hodnotě toho produktu eh, potom jak si může, může určit, že to je opravdu původu amerického nebo původu japonského. Čili v podstatě chtělo by to, aby i spotřebitel se nějakým způsobem vyznal eh, v tom, jak se vlastně ten původ eh, uznává či stanovuje. To pak souvisí i s tím, eh, co je předmětem bilaterálních dohod. Protože existují určité produkty, zejména v zemědělské, a Eh, tady my třeba máme značný dovoz banánů a eh, ty eh, lze získat v různých produktových řetězcích. A teď ten původ toho banánu hodně ovlivňuje to, zda partnerské země skutečně budou ochotny eh, dohodnout se na eh, prodeji těchto produktů na svém zemi. To možná také souvisí s certifikací, to souvisí také s označováním, ale v konečném efektu se, dejme tomu, eh, dohodne, já nevím, 60 tun Eh, banánu Chiquita v určité eh, velikosti a podobný kontingent, eh, řekněme, se zemí AKT, řekněme z Gány. Hmm, čili jak s ohledem na pravidla původu de facto můžeme transparentně řídit náš trh a kdo tam rozhoduje. Dobře, a teď ještě dvě otázky. Ode mě říká pan předseda. Především, eh, pokud se týče těch eh, různých úrovní, eh, různých prahů, že to vypadá prostě jaká miska plná špaget. Třeba, když se podíváme na třeba hamburský přístav, tam je provoz obrovského množství kontejnerů a teď mě zajímalo, jak se eh, celníci vyznají eh, v té místě špaget. Je, je to skutečně reálná kontrola, nebo je to prostě papírové cvičení? Já si nedovedu představit, eh, jak to v tomto systému ze skutečně reálně kontrolovat. A za druhé pan Scheinfeld řekl, že v Evropské unii nemáme pravidla pro původ. Co teď bude eh, z Británii, například eh, taky tady máme vozidla z Británie a v podstatě dá se říci, že pouze 40% těch eh, dílů v autě skutečně může být britského původu, zbytek je třeba evropského původu. Čili jsme schopni se nějak rozumně dohodnou s Británií na obchodu podle pravidel obchodování mezi eh, rozvinutými zeměmi? Thanks a lot for the questions. I will try to... Um, Děkuji za otázky. Eh, já tedy zodpovím některé otázky a poté předám Albertovi. Tak tedy k označování eh, může tedy eh, v preferenční dohodě, eh, tak tam je skutečně zásadní vědět, eh, jakého je produkt původu, jakmile dorazí na hranice. Ale to ještě neznamená, že by ten produkt musel mít na sobě nějakou nálepku s označením. Prostě stačí nějaká informace, eh, které se týká celého toho produktu. Eh, a to, to, když se podíváte třeba na ty, eh, řekněme, součástky v smartphonu, tak některé ty součástky jsou označené, některé nejsou. My prostě musíme jak si rozdělit ty věci, jak jsou ty produkty označené a jaký je původ eh, z hlediska importu. A teď, eh, pokud eh, některé země trvají na tom, že musí být produkty označené na svém území, takže oni Eh, většinou se spokojí tady nejenom s Made in eh, US nebo Made in UK, ale třeba také Made in EU, to jim také stačí. Jak pomoci rozvojovým zemím k tomu, aby splnili pravidla pro původ? Za prvé, pro ně máme skutečně eh, volná pravidla, de facto nám stačí 20 nebo dovolujeme 20 cizího materiálu. Eh, dále třeba v případu EPAS eh, tam eh, je povolené, povolená akumulace, ale také v rámci inter-EPAS, takže třeba členové sadek mohou být partnery EU v programu ESA, takže skutečně je tam spousta pravidel, která ulehčují život. No a pak se snažíme zjednodušit procedurální požadavky, takže třeba už nemáme eh, požádavek schválených exportérů, ale pouze registrovaných exportérů, eh, čili my tedy eh, pracujeme na procedurálních zjednodušeních, uvolnění pravidel a také možnosti akumulace původu. Pokud se týče GSP a FTA, eh, tak eh, je to pro nás výhodné nebo ne? Například eh, Větnam je GSP a pak přestoupil na FTA. Čili skutečně ty free trade agreements, to má své výhody, jsou to vlastně permanentní uspořádání, zatímco GSP to je vlastně jednostranné rozhodnutí a poskytnutí výhod ze strany EU. A to znamená, že v každém okamžiku záleží na Evropské unii, jestli pravidla například přísní nebo ne. Důležitým prvkem je tady stabilita a to znamená, eh, ta dohoda o svobodném obchodu FTA je samozřejmě vhodnější, poněvadž je to dohoda mezi dvěma stranami. No a eh, také jsou zde možné určité eh, prvky akumulace. V případě Větnamu to mm, například dovolujeme v případě textilního průmyslu, poněvadž větnamský textilní průmysl je silně propojen s jihokorejským. Čili, jak jsem řekl, FTA znamená větší stabilitu a je zde možné zakotvit také tu akumulaci eh, eh, podobně eh, Singapur, tam je povolená akumulace se zeměmi ASEANu. Eh, textilní, textil a Čína. No, eh, jak jsem řekl, v případě Větnamu je tam ta větnamsko-korejská akumulace, ale není tam větnamsko-čínská akumulace. Proces akumulace podle FTA nám také umožní Eh, soustředit se na uvolnění pravidel. Eh, například eh, to může být až 50 nebo až 70 nepůvodního materiálu. A pak je možná, že by těch 20%, mezi 50 a 70 mohlo být jakéhokoliv původu, ale když budeme Eh, například dodržovat těch 50% a mm, tak to je potom spojeno s akumulací s určitými vyjmenovanými zeměmi. V případě Větnamu eh, se to týkalo pouze té Koreje. Jenom k tomu Větnamu. Já jsem se ptal, jestli stejně eh, budeme postupovat v případě Filipín nebo Indonésie. Aha, ano. Eh, tak já jsem to zcela nepochopil, ale eh, tady v té, tomto případě eh, je ještě příliš brzo. My ten text ještě nemáme finalizovaný, že jsme ho nepředložili, takže tam to, se to může objevit, ale nemusí. To v podstatě musíme posoudit samostatně. Co se týče pravidel o původu mají smysl, nemají. Určitě mají smysl u preferenčních dohod. Když bychom si vzali extrémně případ, to znamená dohodu o volném obchodu a mm, žádná preferenční pravidla původu, pak tato dohoda by znamenala e, totální liberalizaci pro tuto zemi. My a to znamenalo by to, že by skrze tuto zemi se mohly prodávat eh, produkty vlastně odkudkoliv. A jestliže, jestliže tedy tady máme tato preferenční věci, tak to je potom něco jiného. Tam skutečně můžeme cíleně eh, podporovat to či ono. Čili můžeme mít také eh, různé preferenční režimy pro různé původy opět v extrému bychom mohli říci, že liberalizujeme eh, jednostranně celý náš obchod a eh, srazíme celá na nula, tak v tom, na nulu, tak v tom případě skutečně nepotřebujeme žádné eh, další dohody volného obchodu. V rámci Unie, jestli je tedy produkt český nebo francouzský, nebo to je otázka to, jak to považovat a otázka, jak to označovat to označování to je eh, problém, který se eh, řeší dlouhou dobu a stojí na místě. Ale eh, de facto v případě v případě tedy mezinárodního obchodu mm, to je jedno, protože všechno záleží na tom, jak je to hodnoceno v okamžiku, kdy to přestupuje hranice. Jinak, jestli je to z Francie nebo z Česka, to je celkem jedno. Či otázka, jestli máme auto německé nebo americké, tak to na tom záleží pouze v okamžiku, kdy ten, eh, kdy vstupuje na území Unie. Čili eh, podle toho je nebo není proclen zatížen clem. Takže eh, tady opět eh, je, je to otázka vnímání, možná, že více věříme třeba produktům, které jsou unijní nebo z určitých eh, regionů Unie, ale ta cirkulace po Unii, to už potom eh, nic neznamená. Takový smartphone ten de facto se prodává na základě dohodu, dohod o technologických, čili tam na smartfony se neuplatňují žádná cla. Kdybych tam eh, tady uplatňovali eh, původ, tak opět ten původ a eh, označování spolu nemusí souviset. Co se banánů týče, typicky banán nemá žádné složky, ze kterých by byl sestaven, takže víme, odkud je pochází. Takže eh, víme, že tam mohou zahrát roli nějaké pesticidy nebo něco podobné. Eh, pak eh, máme tedy prostě různé chudy, třeba, já nevím, ty z Kanářských ostrovů, ty jsou velmi chutné, bych řekl já osobně. A e, Čili tady e, skutečně je otázka e, kontroly. Pokud máte dva kontejnery banánů každý odinut, tak de facto se s nimi zachází jinak, kontrolují se jinými způsoby. To můžu později rozvést do detailu. Jak můžeme provádět kontrolu? Pokud ta, ta kontrola eh, de facto ta je relevantní eh, podle principu preferenčního zacházení, ale také bezpečnosti. Eh, de facto ty pohraniční kontroly se konají na základě posouzení rizika. To množství, které přichází skrz Hamburg nebo skrz Rotterdam, je obrovské, takže ne každý kus můžete zkontrolovat, ne každý kontejner můžete zkontrolovat. Eh, de facto se kontroluje jen určité procento. Je to procento malé, protože ten obchod je strašně rozsáhlý. A to se týká také otázek, jako je riziko a podobně. A, a, eh, eh, a dovolte, abych se nevyjadřoval k té otázce související s Brexitem. My máme pravidla. A to už bylo řečeno na tom jednom eh, slajdu, kde bylo řečeno prostě eh, eh, různé, různé procentní sazby podle různých typů dohod o volné obchodu. A opět se to ještě liší podle produktů a podobně. Čili my nemáme tedy pro tentyž výrobek úplně stejná pravidla podle různých eh, smluv o volném obchodu. Tam opravdu ta procenta se mohou lišit. Důležité je uvědomit si, jak už jsem řekl, že v rámci eh, dohody, řekněme, s Koreou, tak my máme tady bilaterální akumulaci eh, v různém stupni. Ale v zásadě chceme ten obchod zjednodušit, takže Eh, pokud třeba v Koreji eh, se eh, montují auta, která obsahují americké komponenty a pak součásti, které se z Evropy do Koreje vyvážejí, tak ty jsou zase započítávají do tedy původu jaksi na té pozitivní straně. Uh, ano, já se zaměřím na dva aspekty. Jeden se týká eh, území západní Sahary a západního břehu a také pokud jde o řadu prvků, které byly zmíněny, jak označování, samocertifikace a další. Za prvé, Vracíme se k rozlišení mezi preferenčními a nepreferenčními pravidly. Eh, většinou pravidla označování vychází z nepreferenčních pravidel, tedy pravidel, které stanoví dovážející strana a které nevznikají na základě nějaké dohody, eh, ale spíše mezinárodních standardů. Tedy právě ta dovážející strana se rozhodne, jaká ta pravidla budou. Samocertifikace tady nehraje úlohu v nepreferenčním původu, protože v tomto kontextu se certifikace nebo e, průkaz původu mm, určuje jenom na základě rozhodnutí dovažející strany, která si dá požadavky, e, které se musí splnit pro e, průkaz původu zboží. A když hovoříme o západní Sahaře a západního břehu, Týká se to především preferenčních dohod, které máme, tedy jak s Marokem na straně jedné, tak s Izraelem na straně druhé. A tady vidíme územní rozsah, územní působnost, když stanovíme teritorii Maroka na straně jedné a území Izrael na straně druhé. Tady eh, si musíme uvědomit celý kontext. A tomto kontextu se musíme ptát, zda lze tedy aplikovat preferenční zacházení výrobkům, které pochází z západního břehu Jordánu, odpověď ne. Dále chceme-li aplikovat preferenční zacházení na výrobky ze západní Sahary, odpověď opět ne, protože podle soudního rozhodnutí se na tato teritoria nevztahují e, ujednání a dohody. To je asi všechno, co k tomu mohu říci, k aspektu kontrol, jak to tady zaznělo celních eh, kontrol, eh, tak celní orgány mají celý soubor nástrojů eh, k dispozici, s čímž bude souviset i jakési prohlášení vývozce od samocertifikaci, které uvádí určitý původ a pak jsou dodatečné informaci na základě analýzy rizik a podobně na základě vyšetřování a tak dále. Ehm, a toto pak podporují systémy monitorování eh, při aplikaci dohoto volném obchodu, kdy je to podpořeno systémem ověření, eh, cestou administrativní spolupráce mezi smluvními stranami a pak eh, celá síť dohod o administrativní pomoci v kontextu boje proti podvodům, eh, pokud tam existují dohody a můžeme také diskutovat o nejrůznějších ustanoveních v těchto dohodách o volném obchodu. A pak samozřejmě existuje penalizace, pokud eh, uvádíte něco, co je nesprávně, co neodpovídá skutečnosti tak eh, je to problém. Pokud naopak certifikujete původ produktu, tak očekáváme, že eh, vyvažující strana by pak aplikovala v případě nesprávného tvrzení penalizaci, pokud dokonce eh, vy jakožto dovážející strana uvádíte neoprávněné požadavky, tak můžete podléhat také postihům. Tam tedy jsou určité korekční mechanismy. To je asi všechno, co k tomu mohu říci. Děkuji mnohokrát oběma řečníkům a zůstaneme v kontaktu samozřejmě, eh, protože otázka eh, původu, efektivity systému a podobně, integrace, to eh, pro nadcházející obchodní dohody, třeba pro Brexit, to bude velmi aktuální. Děkuji vám. A nyní se dostáváme Tedy vyslechli jsme si pohled zevnitř a nyní eh, se budeme zaměřovat na pravidla původu zevně. Máme zde dva experty, Tomáše Vloštovského a Anu Jerzevskou Tomáš Vlostovský zastupuje Eurotrade Defense a Anna Jerzevská eh, je odbornicí na dohody o volném obchodu. Já bych oba experty eh, externí eh, požádal o jejich pohled na regulaci. Prosím, Tomáši. Děkuji, já jsem Tomáš Vlosovský a jsem obchodním právníkem. Podílel jsem se na Eh, problematice obchodní politiky. Působil jsem také ve Spojených státech amerických a za posledních devět let eh, působím tady v Bruselu. Rád bych se s vámi podělil o některé podrobnosti týkající se pravidel původu. Vyslechli jsme si kvalitní úvod od Evropské komise o podrobnostech tohoto procesu. Já bych rád eh, zdůraznil čtyři výrazná témata. Jednak téma toho, jak eh, důležitá jsou pravidla původu. Pravidla původu představují mechanismy v obchodování eh, eh, se zbožím eh, a určitými výhodami. My jsme hovořili o výhodách snižování tarifu, ale pokud nevíme, jak fungují pravidla původu, nevíme, jak toto bude fungovat. To je bod jedna. A dále, pokud chcete uvažovat o pravidlech původu, tak je vhodné také zauvažovat konkrétně na tom, kdo bude mít z těchto pravidel prospěch. A to jsou tedy témata, na kterých musíte e, pracovat, protože nyní je to víceméně výlučně v rukou Evropské komise. A třetí téma je takové průřezové, je to celý proces, jak vznikají pravidla původu, jak je můžeme ovlivnit a pokud mi zbyde čas, tak pak rád řeknu pár slov o tom e, nejpřitažlivějším tématu ve městě a to je Brexit. Já se omlouvám za ty slajdy, že jsou velmi malým písmem natištěné. FTA se týká exportu. Pokud tedy chcete hovořit o dohodách o volném obchodu, tak můžeme hovořit o tom, do jaké míry navyšují vývoz. To je tisková zpráva komise o dohodě o volném obchodu s Koreou, která zvýšila vývoz na 47 miliard. A tady e, tím small printem vidíme výhody v zemědělství. Například zjistili jsme, že například dohoda s Mexikem přidala 1,05 eh, milionů do eh, exportu EU. Je to tedy dobré, že tedy tato ujednání pomáhají exportu, ale už se nedozvíme, co vlastně exportujeme. Vidíme, že roste obchod, ale s čím obchodujeme? Jsou to evropské produkty, které vyvážíme, anebo jenom dovážíme produkty, které pak vyvážíme někam jinam eh, a vlastně to nějak nepřispívá. Klíčovou otázkou tady je tedy, kdo má přínos z dohody o volném obchodu, jaké přínosy z toho vyplývají. A jak jsme se dozvěděli od vystoupení komise, tak víme, že dohody o volném obchodu se týkají eh, spolupráce mezi partnery v rámci dohody o volném obchodu co znamená výrobky s původem nebo které mají původ. Eh, znamená to, že partneři v rámci FTA jim dodali eh, dost eh, významnou přidanou hodnotu my o tom musíme uvažovat také proto, že všechny produkty, které v Evropě vznikají, se budou eh, snažit získat přínos z těchto ujednání. Třeba i tím, že by byly vyvezeny eh, na, do jiných zemí krátkodobě. My se snažíme umožnit přístup některým eh, produktům, které mají dostatečnou přidanou hodnotu. Zde musíme politicky apelovat na to, jak se rozhodneme o tom, že výrobek je evropský, že chceme, aby těžil eh, právě z takového zacházení vůči vyvážející zemi. A nebo když se rozhodneme naopak, že ten výrobek vůbec evropský není, nemá evropskou hodnotu, protože se tady jenom třeba montuje nebo se tady jenom částečně upravuje. Já také beru v úvahu otázky, které tady poslanci kladli. Je vidět, že problematice hodně rozumíte auto, které se eh, vyváží z Jižní Koreje do Evropské unie. To je pěkné u toho auta, ale auto se skládá z mnoha dílů. A eh, co se tedy děje? Co se, se děje? Třeba eh, motor je z Japonska, eh, kola jsou eh, z jiné azijské země, podobně brzdy a tak dále. Zase vš- každý díl z jiné země Eh, a do jaké míry můžeme auto nazvat ještě korejským výrobcem. Já tady dávám příklad korejského automobilu, ale ono se to de facto týká všech automobilů, protože součástky často pochází z naprosto různých zemí. Eh, proto je původ velmi těžké dohromady určit, eh, kdy tedy určíme automobil jako evropský, když opět jednotlivé součástky jsou z různých zemí. A to je tedy k straně vývozce. Už jsem hovořil o tom, že produkt, který dovážíme, se zaměří také na věci z různých zemí. To tež se platí, se vztahuje na vývoz. Dám příklad také metod výroby, kdy vidíme, jak pravidla eh, původu zakomponovaná do dohotovolném obchodu mohou v praxi fungovat. Já jsem se věnoval chemickému průmyslu, proto uvedu příklady z tohoto oboru. A tady máme Brazílii a Indii, tedy dvě země, s nimiž EU vyjednává o dohodě v volném obchodu. Pro společnosti v Evropě e, máme tedy také partnery na, e, třeba v Rusku, e, tedy zemní plyn a ropu z Ruska, dovážíme suroviny, eh, z toho děláme močovinu, potom eh, toto přeměníme na eh, hnojivo, amonium nitrat a pak to smísíme s něčím a pak vyvážíme. Tedy importovali jsme zemní plyn, ten jsme zpracovali na amonium nitrat, smíchali s dalšími přísadami v Evropě a máme hotové hnojivo, které dále vyvážíme. To je jedna varianta. Další varianta můžeme dovést hnojivo do EU neděláme si starosti ani s močovinou, ani zemním plynem, prostě už máme eh, základní surovinu pro hnojivo, to můžeme pouze eh, obohatit o různé příměsi v Evropě a pak exportovat. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma procesy? Jak vidíte, v prvním případě ta první společnost Eh, vytváří jak tu močovinu, tak ten amonium nitrát v Evropě. Mají tedy produkční eh, zařízení přímo v Evropě. A když komise vyjednává o dohodě volném obchodu a stanoví eh, pravidla původu, tak řekne, máme tady dvě různé evropské firmy, dvě různé evropské společnosti, chceme jim pomoci, ale pomůžeme oběma stejným způsobem, anebo jenom té první, protože ta vyrábí větší část produktů v Evropě, anebo chceme vlastně pomoci úplně všem společnostem v tomto procesu. V každém případě na tom bude důležitý cenový prvek. Země, která dováží hotové hnojivo už z jiné země, bude asi cenově konkurenceschopnější pokud bychom dali stejné eh, výhody oběma, tak zcela jistě to bude eh, výhodnější pro firmu, která dováží celé hnojivo, než ta, která má svoji továrnu přímo v Evropě. To je tedy eh, věc také na zvážení chceme dovážet automobily, tedy eh, která, které jsou eh, opět z různých částí, která, které evropské země chtějí mít výhody z exportních trhů. Eh, my obvykle slyšíme o obchodních dohodách. Já tady dávám příklad T-typu. Víme, že se to nějakým způsobem vrátí dříve nebo později a uvidíme, kdy se Evropská komise rozhodne posadit s partnery z a bude diskutovat o pravidlech původu. A e, samozřejmě, e, jak komise, tak americká strana e, absolvuje řadu misí, řadu vzájemných návštěv e, a víme, že pro Evropskou unii Eh, země evropského hospodářského prostoru, které jsou dobře integrovány, ale také země na východ od EU, od nichž dovážíme suroviny, ale také země Severní Afriky a Blízkého východu. Pro Spojené státy to je vlastně podobné. Eh, máme dohodu NAFTA, a Kanaděné a Mexičané se zcela jistě budou podílet a pak země ve Střední Americe a pak velcí hráči, kteří dodávají komponenty po celém světě, jak do Spojených států, tak do Evropy Čína, Japonsko, Korea. Tady si můžete udělat obrázek o tom, že v dohodách o volném obchodu máme zájmy všech různých zemí. A když stanovíme pravidla původu, je potřeba dosáhnout určité rovnováhy, ale zároveň eh, také eh, vědět, jak jsou na tom dodavatele součástek. A jenom bych chtěl schrnout Eh, různou dynamiku, která tady vzniká. Pokud vyjednáváme s třetí zemí, dejme tomu se spojenými státy americkými, tak budeme chtít, aby co nejvíce obsahu výrobku se vznikalo právě ve Spojených státech, protože tam nechceme, aby byly součásti ze zemí, s nimi žádnou dohodu o volném obchodu nemáme. Takže budeme aplikovat přísnější pravidla původu. Ale pro naše vlastní společnosti eh, teoreticky, které chtějí exportovat, eh, bychom bychom eh, mohli třeba také uznat, že tam jsou meziprodukty nebo dovezené suroviny, které nepochází z Evropy, eh, ale také jim chceme pomoci. Takže pro naše vlastní společnosti se pak budou aplikovat, eh, pokud to jde, volnější pravidla původu. Ale pak máme naopak společnosti, které jsou integrovány v Evropě, podléhají evropským právním předpisům, třeba v Evropě je hodně těžkého průmyslu a do značné míry tedy umožňujeme zemím, které používají především mezi produkty dovezené, tak jim chceme jim vlastně umožňujeme vyhnout se evropské regulaci, konkrétně třeba regulaci v oblasti životního prostředí. Když stanovíme pravidla původu, tak se musíme zjistit, pro, kdo z toho bude mít prospěch, protože to druhé pravidlo, že vycházíme z dovezených materiálů, tady řekneme, to, eh, ten sexy výraz tady je globální hodnotový řetězec, on zní velmi atraktivně, velmi moderně, ale ve skutečnosti jde o outsourcing, dodavatelské řešení. A tady si musíme říct, že jde o společnosti, které outsourcují svoji výrobu do ještě dalších zemí. Ehm, pokud chceme uvažovat o pravidlech původu pro Evropu, tak toto musíme mít na paměti. Ehm, chci vám tady citovat jeden extrémní případ, ehm, tedy vyjednávání o T-typu, kde je možné eh, míchání eh, tomto eh, a nějakou syntézu při výrobě hnojiv můžeme vnímat tedy jakožto evropský výrobek a lze pak bezcelně jej vyvážet do dalších zemí. Podívejme se na příklady z průmyslu. Vidíme, že tento proces by pak představoval méně než 15 nákladů. Ehm, a to je pravidlo, podle něhož eh, nazveme určitý výrobek evropským jenom pokud 15% hodnoty vzniká v Evropě, 85% hodnoty zatímco vůbec evropský není. To se týká hnojiv, ale eh, je to i v dalších eh, v případech dalších produktů, jako polymerů, kde také eh, jenom část tohoto chemického procesu probíhá v Evropě a tam má jenom malou přidanou hodnotu. Je to dokument, eh, na ke kterému se většina poslanců politiku nedostane, když slyšíme o dohodách o volném obchodu, hovoříme o výhodách, o podpoře exportu a podobně, ale vidíte, že ta mechanika je dost odlišná. Vidíme, že pravidla původu eh, jsou eh, velmi skrytá, nikdo na ně nevidí, kromě Evropské komise. A eh, to je jenom tak, taková připomínka, možná to je také smysl tohoto slyšení, protože si myslím, že právě tady by měl probíhat nějaký dohled. Já bych tuto část prezentace uzavřel. První věc, vy o tom víte, pravidla původu jsou důležitá, protože regulují, do jaké míry eh, chceme schválit cizí obsah ve zboží, v produktech. A dále dotýkají se modelu hospodářské soutěže mezi EU a eh, zbytkem světa. Evropa má velký význam, má různá průmyslová odvětví, produkci v mnoha směrech. A tady se víceméně zaměříte na to, které společnosti z toho budou profitovat a které ne. E, protože e, také určíte, která část evropských výrobních procesů z toho bude mít prospěch. Obecným trendem to víte, e, tady kolega z Evropské komise to tady už říkal, nevím, zda to bylo zdůrazněno, že je tady tendence liberalizovat preferenční pravidla původu. Pokud se ohledneme 20 let zpátky, vidíme, že e, dnes se požaduje méně a méně evropského obsahu k tomu, aby bylo zboží prohlášeno jako Evrop, za evropského původu. Nevím, zda je to dobrý trend nebo ne, ale rozhodně se to děje. V každém případě budeme muset také vzít v úvahu skutečnost, že někdy eh, ve vyjednávání se setkáváme se s lobbyingem pro specifická pravidla původu. To je téma, na které potřebujeme také nějaké ustanovení a v posledních pár minutách ještě zmíním samotný proces. Kdo rozhoduje o pravidlech původu? Je to Evropská komise. Evropská komise rozhoduje o pravidlech původu, protože to téma je tak složité, tak komplikované, že mu nikdo jiný nerozumí. Máme tady samozřejmě eh, nejlepší experty v problematice pravidel původu, takže skutečně pár lidí v DigiTrade, komise pár lidí v DG Taxi eh, tomu vůbec rozumí, jinak nikdo. Ehm, ano, já jsem se domníval, že mám 20 minut, urychlím to. Ano, tady to urychlíme. To je velmi důležité téma. Mechanika obchodu Eh, se zbožím eh, je v rukou 15-20 lidí v komisi. Eh, Evropský parlament na to vůbec nedohlíží. Hm, ale také vidím, že ani členské státy eh, do toho nezasahují, protože jsem diskutovali s některými specialisty, kteří jsou v pracovních skupinách rady, eh, ale kteří nevědí, o čem se vyjednává. A než se objeví návrh na stole, tak se ukáže, že nakonec byl schválen vyjednáváním se průmyslem, s dalšími partnery v dohodě o volném obchodu a vrátit takovýto návrh už je prakticky nemožné. Já to tady urychlím. To je další téma, eh, které má obecný význam eh, pro Brusel, ale je také důležité v pravidlech původu. A to je otázka, eh, odkud Evropská komise dostává vstupy k tomu, jaká pravidla původu vlastně podporovat. Jsou to zastřešující asociace v Bruselu je to naší pro komisi, do komise přichází nějaký pán, třeba z chemického průmyslu, eh, z ocelářství, z automobilového průmyslu. Vypadá to pěkně, ale ve skutečnosti tam probíhá brutální boj o tom, jaké podmínky by měly být prosazeny v regulatorní politice EU a tak dále. A jak asi víte, eh, tyto asociace vedou, eh, jsou vedeny těmi, kdo nejvíc platí. A jak tomu tak už bývá v obchodní politice, také v pravidlech původu, vždycky eh, je část eh, politiky Evropské unie, které mají více-méně ve své gesci velké subjekty, velké firmy, které mají u komise velké slovo eh, k těmto tématům. A já nyní přejdu k poslednímu tématu svého příběhu, je to Brexit. Představitelé průmyslu, s nímž jsem hovořil, mají obavy. Všichni mají obavy z Brexitu, ale eh, řada eh, představitelů průmyslu se domnívá, že eh, Spojené království se stane pouze takovým transitním územím. To je vůbec historie Spojeného království jako nás eh, roda volného obchodu, nikoli protekcionismu, eh, což je podstatné. Víme také, že Velká Británie závisí hlavně na službách, eh, bude tam přicházet řada vstupů výroby, což znamená, že to je hned pobídkou pro reexport do EU, je to otázka cel Víme, že se eh, slycháme upozornění o tom, jaké bude mít problémy po Brexitu Británie z hlediska celního odbavení a víte, že tady bude velký problém při tranzitu zboží. A konečným prvkem, posledním prvkem, snad k tomu ani nedojde, ale může, eh, takzvaný hard Brexit. Eh, jsou tady samozřejmě výhrušky, že si Británie zvolí velmi nízko zatěžující režim s nízkou regulací jako Singapur. Uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám za pozornost. Thanks a lot. Really interesting and a little bit provocative. Velice zajímavé, děkuji a dost provokativní. Paní Jaceveska. Oh. Polská příjmení jsou vždy dost zábavná, že? Mnohokrát děkuji, že jste mě pozvali. Jsem rád, že jste zapojili i soukromý sektor. Já jsem vlastně akademik a také pracuji s RTE Exchange v Ženevě, ale hlavně pracuji v oblasti soukromého sektoru, poskytuji poradenství v oblasti všech aspektů cel na celních záležitostí. Chápeme, že pravidla původu jsou velice komplexní technická záležitost a já se zaměřím na tři hlavní aspekty, tři hlavní oblasti, když mluvíme o pravidlech původu. Já se budu snažit dodržet 15 minut, nevím, jestli se mi to zdaří a pokud něco vynechám, tak mi to pak prosím řekněte. Tři hlavní věci, když mluvíme o soukromém sektoru. Eh, nejčastěji kladené dotazy, jaké pravidla původu jsou nejlepší, jaké výzvy s tím souvisí a jak můžeme budovat na stávajícím systému pravidel původu, jak je změnit, upravit do budoucna. První dotaz. Jaký je nejlepší typ pravidel původu? Na to teď dochází dost často v kontextu Brexitu. Já pracuji v Londýně, takže Brexit je právě něco, co je pro nás dost blízké. Je to náročná otázka, protože tady není jednoznačná odpověď z hlediska soukromého sektoru. Různé země mají různé modely pro země původ, pro pravidla původu. Spojené státy podepisuje FTA s zeměmi, které mají podobnou úpravu a to platí pro Evropskou unii, ale to neznamená, že jeden typ je lepší než druhý. Pak je tady otázka, zdali přidaná hodnota nebo změna klasifikačních kritérií. Zase nevyplývá z toho jediná jednoznačná odpověď. V Azii hm, hodn- přidaná hodnota, tento komponent byl daleko populárnější a ty dohody eh, s Austrálií a s Novým Zélandem změnili kritéria na CTC, čili to je změna klasifikačních kritérií. Zase není jasné, jestli je něco lepší. Ale z hlediska soukromého sektoru, i když se podíváte na některé konkrétní sektory, tak tam také žádné dohody, žádné úpravy nejsou. A mluvíme o lobbingu, ze strany soukromého sektoru a některých klíčových podniků. A pokud se podíváme, dejme tomu, na automobilový průmysl, tak tam je to lepší z hlediska DPH. Chemický průmysl to má jinak. A ale záleží to na konkrétním sektoru, konkrétním podniku a dodavatelském řetězci. A my mluvíme o tom, eh, kdo z toho může těžit z těchto pravidel původu. Tyto bariéry mají za cíl chránit domácí trh, ale pokud budou příliš striktní, eh, tak autorizační eh, úrovně Eh, klesnou a nebude se nejlépe těž, těžit z těchto dohod o volném obchodu. No a jaké mm, výzvy to pre, znamená pro soukromý sektor? Um, podniky jsou klíčoví kupci z hlediska mezinárodního obchodu, ale já argumentuji takto. Když se říká o pravidlech, mluví o pravidlech původu nejedná se konkrétně o pravidla, ale o režim. Mluvím o administrativním byrokratické zátěži pro dodržování a demonstraci pravidel původu, s tím souvisejících penále a rizik. Um, pravidlo je, že pokud ta cena dodržování pravidel je příliš vysoká, oproti preferenční marži, které může podnik dosáhnout využitím FTA, tak v tom případě jednoduše se o to ani nebudou snažit. Prostě budou obchodovat za běžných podmínek, protože toto nebude pro ně mít žádnou výhodu. Pro mě je největším problémem to, že stávající preferenční režim není upraven pro eh, globální hodnotové řetězce což je ten sexy termín, kterého se teď využívá. Není to upraveno pro fragmentované produkční sítě využívající komplexních modelů Existuje tady hodně omezení na exportní i importní straně. Pokud jde o vývoz, tak jde především o dokumentaci, kdo může být exportérem, jakým způsobem dosáhnete statutu exportéra. Já chápu, že eh, se může několik věcí změnit, ale pokud jde o dovoz, tak je to konsistence dokumentace. Musíte poskytnout různé dokumenty, různé doklady jo, o původu, o, o dovozu a tak dále. A to může být problematické pro podniky různé velikosti, jak nadnárodní, tak dejme tomu malé střední podniky. Myslím si, že dva nejběžnější případy, které mohou ilustrovat eh, tuto záležitost, je přímý dovoz a přímá fakturace. Přímý dovoz, přímý vývoz je vlastně jednoznačná věc. Je tady požadavek, aby věc byla vyvezena ze země A do země B přímo, tak, aby mohla prožívat eh, pravidel původu a jejich výhod. Pochopitelně transshipment eh, je jednoznačný, jsou tady celní kontroly a, a tak dále. Ale jaké důkazy eh, k tomu můžete podat? Jak demonstrujete, že to zboží, které přešlo přes Singapur a bylo tam v tranzitu, je pod centrální kontrolou? Jaké doklady k tomu poskytnete? Problém je ten, že to podléhá interpretaci mezi místními cerními orgány. A to je velký problém pro malé střední podniky, vzhledem k objemu vývoji, vývozu eh, tak jejich zboží se často někde zastaví nebo přebalí. Další problém je přímá fakturace, což je hlavní problém pro větší podniky, které mají složitý provozní model. A mluvíme o, o situacích, kdy zboží se vyváží ze země A do země B přímo. Ale na základě provozního modelu musí projít několik finančních transakcí, několik faktur. Dejme tomu výrobní model, principiální model, kde máte mnohé podniky, které jsou zpřízněny, tak můžete mít tři až čtyři faktury pro jeden export, jeden přesun zboží. A v mnoha případech neexistují v rámci FTA e ustanovení, která umožňují toto nepřímou fakturaci třetí strany. Takže nastane situace, kdy zboží jednoduše dorazí do nějaké země a místní celní orgány dostanou fakturu od země, která možná není přidružená nebo součástí FTA. Tak jak pak rozhodnou, zdali jsou dodržena pravidla původu nebo ne? A zde jsou obsaženy často důvěrné informace, v těchto fakturách nechcete, dejme tomu, zákazníkovi ukázat, eh, jakou máte marži. A to je z podnikového hlediska velice náročná záležitost, protože jsou to citlivé informace, které nechcete nikomu ukazovat. Pravidla původu jsou sice jasně stanovená v textu dohody, ale takovéto podrobné úpravy už ne. A jak už jsem říkala, tak problém je, že se to ponechá odehrává na místních celních orgánech v těch preferenčních zemích. A podle mě je to jeden z hlavních problémů takovéhoto režimu, protože takové, mm, taková praxe vytváří několik bariérů ehm, dohoda a pak e, ta pravidla a pak e, třetí bariéra, praktičnost. Ty první dvě bariéry jsou ale účelné, byly vytvořené za určitým cílem. A třetí bariéra ale nemá žádný účel, je to pouze administrativní problém, protože brání uh, podnikům, které mají nárok na preferenční zacházení, eh, těžit z výhod FTA. A to je pro, podle mě problém. Je strašně těžké najít informace o tom, jak velký je to problém. Z hlediska soukromého sektoru eh, je to problém ale pro mnoho podniků, eh, pro jak velkých, tak malých. Řetězce se tedy mění a myslím si, že preferenční eh, zacházení, preferenční pravidla by v tomto světle měla být upravena. Vím, že komise v Evropské unii proběhlo hodně prací, ehm, že jednáte se soukromým sektorem v případě vyjednávání FTA, jako dejme tomu s Mexikem, ale musíte vyvinout eh, daleko více snah Protože pokud ta pravidla budou jednoznačnější, tak bude jednoznačnější implementace a ta ekonomická výtěžnost bude větší. To znamená, že místní celní orgány mají mít k dispozici více pokynů, více instrukcí. Může se to dělat na, na multilaterální úrovni nebo bilaterální, ale tato potřeba tady je jasná a v neposlední řadě, jakým způsobem uvažovat a pravidlech původu do budoucna. Není to vyčerpávající seznam, ale je to jedna nebo dva, druhá věc o expanzi funkce o tom, jak řešit některé věci, kterým, které momentálně nepodléhají pravidlům původu. Dejme tomu kumulace. O kumulaci jsme mluvili dopoledne, takže nechci zabíhat do podrobností, ale z hlediska z nějakého podniku ta kumulace umožňuje větší flexibilitu, což je v pořádku. Větší flexibilita je vždy dobrým výsledkem a často, když mluvíme o regionálních úpravách TTIPu nebo TTP, tak eh, expanze regionální je také dobrá. Víme, že momentálně tyto dohody na tom nejsou moc dobře, nevíme, jestli přežijí v následujících několik let a co se s nimi tedy stane, s těmito velkými dohodami. Ale kumulační zóny je možné rozšířit, aniž by bylo potřeba ty multilaterální dohody podepisovat, protože tradiční přístup k kumulaci má dvě hlavní pravidla to, že všechny e, země musí být zpřízněny v rámci FTA a že této FT, FTA mají stejná pravidla původu, ale to může mít nevýhody, protože pokud chcete od všech FTA, aby měli identické pravidla původu, tak bráníte inovaci. Pokud jde o nový přístup e, k pravidlům původu, chcete tedy od stran, aby podepisovali úplně stejnou dohodu, stejná pravidla, a zavazovali se k tomu eh, neustále, což není dobré, protože vám to neumožňuje otestovat nové přístupy. A jeden způsob, jak se to dá řešit, je eh, kumulace pro třetí strany nebo expandovaná kumulace. Moc se toho nevyužívá dnes. Mluvili jsme o některých příkladech GSP zemí, které přecházejí k FTA, rozvojových k rozvinutým, ale jsou um, tady příklady, dejme tomu bilaterálních FTA, kde se toto uplatňuje sektorálně a potenciálně do budoucna se to dá rozšířit. Příkladem může být Kanada, Kolumbie, Chile, FTA, kde umožňují využití součástek pro auta ze Spojených států. Jak to tedy funguje? Zboží se musí dovést ze Spojených států nebo z Mexika na vlastní území a pak se s nimi nakládá tak, jako kdyby strany nepřidružené k FTA byly součástí FTA, takže podléhají stejným pravidlům, i když tyto země to je nepodepsaly. Ale to je jeden ze způsobů, jak rozšířit kumulační zánu, aniž bychom měli ten model, který platí pro všechny plošně. Takže to je možná něco, co by se dalo využít do budoucna, nebo zvážit do budoucna v kontextu, dejme tomu, Brexitu. Pochopitelně záleží na tom, co se stane a mm, jestli Británie bude chtít e, zůstat v zóně pan Euromed. Dále modernizace, aktualizace pravidel původu na základě nových technologií a produktů. To není něco, co je problémem pouze pro pravidla původu, ale i pro další oblasti klasifikace a podobně. Jedná se především o produkty které souvisejí se službami a, a nebo nové produkty v informačních technologiích. Říká se tomu MOD 5, obchod a služby. E, v soukromém sektoru na to narážíme dost často. Dám příklad. Z celního hlediska fitness tracker. Je to pedometr nebo je to něco jiného? A co když vám to ale měří i srdeční tep? nebo mm, když to čte třeba i vaše e-maily, nebo je to napojené na další zařízení, je to otázka produktů, které eh, jdou za hranici běžných definicí produktů. To je problém, který řešíme už několik let. Před eh, několika lety to byly konkrétně takzvané akční kamery. Jestli je to kamera, videokamera, hm, to jsou věci, které podlíha, podléhají problematickým klasifikacím a vyžadují nějakou reakci. Ale objem zboží který je propojen, eh, kde služby jsou hlavním komponentem, mm, bude neustále růst. Ale pravidla původu eh, budou muset jít tímto směrem také. Dejme tomu přidaná hodnota, jak to vypočítáte, když servisní komponent má tak vysokou, vysoký podíl na hodnotě zboží. A jestli fyzický komponent je tak malý, pokud jde o původ komponentu, ale eh, zdali ta, ten, ta služba eh, z toho činí něco, co podléhá pravidlu původu nebo ne. To by se mělo řešit eh, brzy, protože soukromý sektor nám na toto téma klade hodně dotazů. Takže, abych to schrnula. Pravidla původu, jejich a interpretace závisí na vašem dodavatelském řetězci. Těžko eh, se stanovit, co je lepší pro určitý sektor, ale je důležité, že tyto mají vliv na různé součásti dodavatelského řetězce, ekonomiky. Eh, je mm, velice pečliv, eh, důležité to pečlivě sledovat, má to velký dopad. Druhá část, nejdůležitější v této prezentaci, nejedná se konkrétně o pravidla původu, ale jejich implementace v praxi. Jak je dodržovat z hlediska praktického. A to působí hodně problémů. A třetí oblast je možné expandovat tuto oblast pravidel původu, aby nebyla omezující, aby byla inkluzivní a flexibilní do budoucna. Takže tady bych asi skončila a pokud máte nějaké dotazy, prosím, obraťte se na mě. So, uh, yeah. Děkuji vám. Tak trošku se nám nedostává času, ale ptám se přesto, jsou to nějaké krátké, přesně cílené otázky? Ne. Ne. Možná, že to souvisí s různými vztahy. Eh, já bych eh, rád se něčeho, eh, něčemu vyjádřil. Ne, my, naše komise skutečně ne, není, není řízena jo, ale eh, je to kompletní, komplexní záležitost, ale pokud se týče transparentnosti, stejně jsou na tom z našeho hlediska eh, jak parlament, tak eh, rada, tak dále. Já myslím, že tady máme mnoho produktů, mnoho tarifů pro tyto produkty, takže já Myslím, že eh, naši zástupci jsou často aktivní, pokud se týče posuzování eh, velmi složitých produktů. Eh, tady vlastně jde o to, že my se na ty produkty nedíváme z regulačního hlediska. Produkt třeba může pocházet z Koreje a může, ale nemusí Eh, se eh, na to vztahovat preferenční režim. Eh, podstatné ovšem je, že platí REACH, platí bezpečnostní standardy, prostě všecko bez ohledu na původ tohoto produktu. Ale samozřejmě ta pravidla o původu jsou skutečně velice komplexní. Děkuji vám. Já jsem tady přesvědčen, že jsme měli skutečně eh, důkladnou debatu a budeme potom pokračovat v budoucnu a samozřejmě eh, také náš zpravodaj v tom bude se dávat roli. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Možná pár slov na závěr. Já eh, řeknu něco, co je víceméně jasné. Ehm, pokud se týče pravidel původu, tak ty určují původ pro účely mezinárodního obchodu a samozřejmě restrikce se uplatňují podle zdroje dovozu a pouze produkty, které plní určitá pravidla o původu, mohou mít úlevy. Čili eh, jsou zde vítězové a poražení, jedni budou mít výhody, druzí ne. Když eh, se podíváte na to, co řekl generální ředitel VTO ve svém eh, klíčovém proslovu eh, v červnu 2011, On hovořil o preferenčních pravidlech původu jako o čemsi, co je nesmírně významné. Proč? protože eh, tím se dále eh, komplikují eh, pravidla mezinárodního obchodu, jsou čím dál tím silnějším prvkem obchodního systému a dohod také globálních. Otázka je, jsou pro nás výhodná, nejsou pro nás výhodná, kdo doopravdy z toho může mít benefit. Dosud byla pravidla o původu interní součástí vyjednání, vyjednávání a zcela v rukou Evropské komise. A my v parlamentu eh, jsme se tím nějak zvlášť nezabývali a to platí do dnešního dne. To by se snad mělo i změnit. Ale pokud se týče globálních debat o přínosech eh, svobodného obchodu, Eh, tak eh, tady ta pravidla o původu jsou nejenom aktuálnější než kdykoliv dřív, ale zdá se, eh, že de facto ve společnosti mají také určitý společenský vliv. Kdo vlastně může a kdo nemůže mít prospěch z toho všeho? My hovoříme o harmonizaci těchto pravidel a lepší použitelnosti z hlediska firem. Eh, současně s tím ovšem je třeba dbát na to, abychom je příliš neoslabovali. Dalším prvkem je to, eh, dalším prvkem je tedy eh, aspekt příjmu. Máme uvalená cla, což je zdroj příjmu a pokud je snížíme, znamená to také osnadnění obchodu, na druhé straně pokles zisků. Čili ten původ má vliv nejenom na obchod, ale také na příjmy státního rozpočtu. Dále eh, pravidla o původu by měla reflektovat realitu globálního obchodu. Eh, mnohé eh, globální řetězce jsou velmi komplikované, což je možná dobře, možná špatně ale jsou to eh, fakta dnešní doby a k tomu celkovému obrazu pravidla o původu výrazně přispívají. My, eh, pokud tedy chceme zasáhnout do těchto složitých pravidel, neměli bychom eh, to nějak narušit. No a pak je tady ještě otázka Brexitu. Dnes dopoledne už se o ně hovořilo. Já myslím, že na to musíme pohlédnout trošku obezřetněji. Vzhledem k budoucímu směru vývoje eh, měli bychom být ochotni přísně žádat eh, dodržování pravidel o původu mezi britskými, eh, tedy v obchodě mezi Británií a Evropskou unii. Prostě, aby britské zboží bylo britské. Já tedy souhlasím s tím, kteří říkají, že eh, tento, toto téma preferenčního původu eh, bylo eh, dlouhou dobu skryto našim zrakům a já myslím, že parlament by se v tomto měl angažovat více a já doufám, že až se o tom budeme bavit příště, bude nás zde víc. Ano, děkuji a samozřejmě musíme reflektovat otázku, jak modernizovat toto celé. Eh, někdy máme eh, clo 3%. Samozřejmě eh, bychom mohli uvažovat, zda tedy všem těmto produktům prostě přiznáme, přiznávat tyto výhody, poněvadž možná to může být trošku přehnané. Samozřejmě máme tady výzvy digitalizace a nových typů produktů a služeb to je opravdu výzva. Tak eh, zůstaneme v kontaktu, náš zpravodaj to bude sledovat. Chci poděkovat expertům i všem ostatním přítomným. Uvidíme se brzy. Příště se setkáme 11. května a poté 30. května. Děkuji vám.